Okay. Uh, welcome back. We will... Vítám vás zpět. Budeme pokračovat v našem zasedání. Nyní zahájíme společné slyšení mezi výbory Libe a FEM. Jsem rád, že zde vedle mě sedí pan Aguilar. Takže toto slyšení pořádáme dohromady. Myslím si, že je velice důležité, aby tato problematika se vzájemně propojila, v práci obou výborů, takže to mě velice těší. Nyní předám hned slovo panu Aguilarovi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane Gustavsone, jsem také nesmírně potěšen, že mohu spolu předsedat eh, spolu s předsedou výboru FEM, já tedy jako předseda výboru LIBE, spolu s vámi se všemi tomuto společnému veřejnému slyšení, které se zabývá otázkou národních integračních strategií Romů a zabývá se novou, novým rámcem této integrace. Takže pro oba naše výbory je to nesmírně důležitá otázka, je to důležité také pro celý Evropský parlament. Je to jasný, trvalý závazek, že tato myšlenka integrace, základní lidská práva, rovnost před zákonem, také slyšíme o nerovnosti, takže je to nekonečný příběh, nekonečný problém, který musíme stále řešit. Dovolte mi tedy v první řadě, abych vás všechny přivítal jménem obou našich výborů, tedy Libe i FEM. A také bych chtěl připomenout, že máme možnost vyslechnout si naše drahé hosty a vyslechnout si nové analýzy, otázky rámce nových strategií, co se týče integrace Romů. Takže máme evropský rámec, máme národní strategie, eh, které jsou v podstatě zodpovědné i za ty otázky, které jsou dlouho neřešené. V případě Romů. Diskriminace Romů možná někdy nebyla dostatečně viditelná v rámci Evropy, takže tady naplňujeme svůj úkol. Tato problematika tedy bude takto viditelná a Evropský parlament ve svém rozhodnutí chce v rámci základních práv a svobod bojovat za tato práva. V loňském roce v prosinci jsme vyslovili jasné doporučení členským státům a vyzvali jsme je, aby eliminovali nucené vystěhování také lidé, kteří jsou bez přístřeší, bezdomovci, romové, abychom řešili tyto problémy. Takže jsme vyzvali členské státy, aby vyčlenili dostatečné prostředky eh, na opatření, které povedou k opětovné integraci Romů a také jsme se obrátili na zástupce romské komunity, aby nám pomáhla monitorovat, naplňovat projekty a aby eh, to ovlivnilo pozitivně jejich komunity. Abychom využili veškerých eh, dostupných zdrojů Evropské unie. Na závěr, rok po vyhodnocení národních strategií si myslíme, že přišla chvíle dospět k hmatatelným výsledkům evropského rámce a pokroku v jednotlivých členských státech a měli bychom se nyní zamyslet nad tím, co je ještě zapotřebí, co se musí udělat, na celoevropské úrovni, abychom zajistili, že základní práva Romů jsou plně respektována v rámci celé Evropské unie. Takže předem děkujeme. Chceme poděkovat všem našim hostům, které si vyslechneme. A pokud tomu dobře rozumíme, tak eh, první bod na zahájení diskuse je bod ze strany naší zpravodajky, paní Livie Jeroka, která bude mít úvodní poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych všechny přivítala. Chtěla bych poděkovat za vaši účast. Přišli jste v hojném počtu. Je to nesmírně důležité zasedání, protože si vyslechneme svědectví od romských, ale i neromských svědků. Uslyšíme, co se děje v Evropě a jak je daná strategie implementována. Zítra bude probíhat mise do Maďarska a Chorvatska. Budeme zjišťovat, jak situace vypadá v terénu. je to oficiální návštěva Evropského parlamentu, kdy navštívíme tyto osady. Je to poprvé a jsme rádi, že Evropský parlament se zavázal, že tam, kde máme aktéry, nevládní organizace a jiné aktéry, abychom se podívali na to, kam dospěli, jakých výsledků dosáhli, co se týče implementace, jaké úkoly nás ještě čekají v případě těch jednotlivých aktérů. Abychom lépe pochopili danou situaci, tak jsme pozvali odborníky, také zástupce nevládních organizací, které pracují v dané oblasti, aby nás informovali o posledních zjištěních, eh, o vývoji nejrůznějších stanovisek, názorů, také jaké vidí pokroky v praxi, jaké národní programy vznikly a jak se hodnotí situace přímo v terénu. Podařilo se nám oslovit eh, celá řadu odborníků. Máme také eh, skupiny návštěvníků, například také z Maďarska, eh, kteří určitě mají své místní informace a budou moci takto doplnit dané téma a naše diskusy. Ten nejdůležitější rys této zprávy je to, že se snaží zkoumat problémy. Takže ta zpráva je dosti takové kritické cvičení, ale Evropský parlament také poskytne konkrétní doporučení. Máme dokumenty také z komise, z rady, což jsme vděční, ale nyní bychom rádi udělali ještě další krok popředu. Chtěli bychom mít dobrou sadu jednotlivých indikátorů, dále kontrolních mechanismů, také založených na jednotlivých indikátorech, které zajistí, aby ty programy byly skutečně praktické, aby to nebylo pouze řečnické cvičení, aby to vše vedlo ke konkrétním hmatatelným výsledkům. Jako Maďarka mám zkušenost z první ruky, co se týče vývoje. Naše vláda původně měla dohodu s romskými nevládními organizacemi, že by měly mít kvantifikovatelná opatření nebo indikátory, ale tato část chybí. Většinou Členské státy zapomínají eh, na fondy, které jsou zapotřebí k naplňování těchto programů a často jsme svědky situací, že máme velké investiční programy, eh, například na, pro zaměstnanost eh, nebo reformní programy pro vzdělávání a nevidíme, jak integrují tento konkrétní aspekt a strategii boje proti chudobě takže nevidíme žádné budoucí finanční plány v tomto ohledu v jednotlivých členských státech, které by se konkrétně zaměřily na problematiku Romů. Také začíná být naprosto jasné a komise o tom také hovoří, že zapojení nevládních organizací a samotných občanů je nesmírně omezené, slabé. Takže první cílená skupina není oslovena a nevládní organizace velice často nezastupují tyto cíle, tyto záležitosti, které ovšem by měly být naplněny, tak jak poukazuje přání občanů. A dnes se tedy máme možnost vytvořit toto fórum. Máme tady tři nevládní organizace, které se na nás obrátili, když jsme připravovali tento program, které zastupují práva žen. Nicméně v tomto procesu obecně tyto nevládní organizace jsou slabě zastoupeny. Nacházíme se v krizovém období v Evropě, takže v Rumunsku, Bulharsku, Slovensku, Maďarsku, to je doslova centrum krize, ale zároveň je podobná situace i v Řecku, v Portugalsku, kde máme různá geta, i ale nepřijímají se žádné konkrétní kroky ani v rámci těch národních strategií. Nevidíme žádné konkrétní aktivity, které by se snažily řešit tyto ohromné problémy, kdy tisíce, desetitisíce lidí je, žijí skutečně v nebývalé chudobě v rámci těchto osad a nevidíme žádné koordinované kroky či opatření ze strany vlád. Existují maximálně nějaké malé omezené projekty. Poslední věc, o které bych se ráda zmínila, pokud eh, vím, tak ten institucionální rámec, který byl vytvořen v loňském roce, nepřináší své kýžené plody. Pochopitelně máme vynikající odborníky, kteří pracují v institucích, ale národní kontaktní body by měly být lépe využity. Měli bychom je lépe využít a měli bychom mít skutečnou diskusi, měli bychom hovořit i o špatných praktikách. Takže v terénu existují programy, nicméně nezajišťují tu nutnou kvalitu a nezajišťují opravdovou změnu v životech lidí. Takže jako zpravodajka věřím, že jsem využila svůj čas. Ano, nyní je paní Kinga Kons. Děkuji, budu stručná. Myslím si, že naším úkolem je především vyslechnout si naše hosty a vyslechnout si, jaké mají zkušenosti. Chtěla bych pouze říci, že pokud vím, tak nejlepší asi výsledek je, že máme romské strategie na národní úrovni. To, že nemáme akční plány, nemáme vyčleněné finanční prostředky pro tyto programy, tak eh, často nevidíme politickou vůli na národní úrovni, ale někdy i na lokální úrovni. Takže jsem eh, ráda, že tady máme odborníky, kteří budou hovořit o této angažovanosti. Co je také pro mě důležité, na jedné straně máme dokumenty, doufám, že to nejsou pouze prázdné řeči, jsou to skutečně kvalitní dokumenty, ale potom máme také politická rozhodnutí přijímána ve všech členských státech. Někdy vidíme, že ta skutečná politická rozhodnutí a integrace nebo strategie pro integraci Romů se vzájemně nepřekrývají. Takže já znám nejlépe Maďarsko a tam je patrná segregace, proti které bojujeme. A začíná to být čím dál tím více legitimní. Eh, potom například eh, školní věk byl nižší, že hovoříme v Evropském parlamentu o vyšším vzdělávání, které může zlepšit situaci, co se týče zaměstnání. Takže gramotnost zlepší situaci pro chudé také jsme říkali, že fondy by měly přispět k implementaci těchto programů v Maďarsku. Jeden evropský fond může podpořit reformu pro eh, ty mladé zločince a recidivisty. A nicméně to kontroverzní situace na té verbální komunikační úrovni tady to vypadá celkem růžově, ale na politické úrovni, té praktické úrovni je to trošku jinak. Takže se těším na naše odborníky, kteří budou hovořit o národních eh, situacích. Také jsem rád, že máme takzvanou stínovou zprávu, eh, že vidíme jednak ty národní oficiální zprávy, ale ty stínové zprávy. Někdy máte dojem, že hovoří o úplně opačných koncích světa, ne o stejné realitě. Takže někdy bychom ty měli možná propojit do jednoho dokumentu. Eh, co se týče té konečné zprávy, tam je jasně řečeno, že ta situace se nezlepšuje a je tam také naznačeno, že tady je velký nedostatek solidních informací a to potřebujeme, pokud chceme zjistit, co se skutečně děje. Myslím, že všichni z nás můžeme změnit dobré praktiky, ale i špatné praktiky, ale jaká je reálná situace, kde dochází ke zlepšení, to je další věc. Potřebujeme se zaměřit také na lidská práva, základní práva v našem přístupu. Opět, jak, záleží, jak to vidíte vy, to je tedy můj dojem. A je to jasně odpovědnost členských států. Ti musí sehrát důležitou úlohu. Tady se hrává úlohu také Evropský parlament, komise. Ti musí vyvinout tlak na členské státy. Jsem si jistá, že potřebujeme romské, ale i jiné nevládní organizace, které musí být podporovány, financovány, protože jinak nemohou sehrát svoji úlohu. Měli bychom tedy najít finančnou podporu pro tyto organizace, romských eh, aktivit. Takže děkuji a těším se na příspěvky a doufám, že lépe pochopím situaci. Děkuji. Nyní začneme ten první panel. Takže poučení z rámce. We hearing first. Nejprve vyslechneme řečníky, potom um, panelisty členy Evropského parlamentu a bude možnost stát dotazy. Je mi ctí, že mohu přivítat pana Martona Rovida, což je výzkumný pracovník nadace Decade of Roma Inclusion, desetiletí romské inkluze. Ehm, pracoval v eh, Maďarské akademii věd a Maďarském institutu pro mezinárodní záležitosti. Ještě jednou vítám pana Martina Revida a tím tomu předávám slovo. Děkuji za pozvání, děkuji za zorganizování tohoto panelu. Nejprve bych chtěl zhrnout zjištění um, zprávy, kterou Gens prezentoval. Um, také mám prezentaci, nevím, zda bude, to bude vidět, ale uh, požádám kolegy, aby vždy to posunuli o jeden slide. Uh, bude to takový přehled Mm, kdy vám chci vysvětlit, jak chceme monitorovat dodržování mezinárodních závazků, pak výsledky monitoringu občanské společnosti, lekce, které z toho budou vyvozeny budoucnost evropského rámce a potenciální role Evropského parlamentu. Domnívám se, že je to velice komplexní e, obrázek, abychom byli schopni monitorovat e, dodržování mezinárodního závazku. Je potřeba sbírat informace, e, hodnotit je ve nějakém výboru, komentář, potom dialog v plenárním zasedání, rezoluce, doporučení, přijetí na vědomí státy a follow-up. Podobné systémy existují například v úmluvě o eliminaci všech form diskriminace žen nebo rámcové úmluvě na ochraně e, národnostních menšin v Radě Evropy. V případě Romů máme ne, kompletní systémy. Jedna je desetiletí inkluze a druhý je evropský rámec. V evropském rámci chybí nezávislý e, výbor, který by to posuzoval povinné zprávy o pokropu, revize stínových zpráv a pak specifická doporučení pro jednotlivé členské státy. Co jsme eh, dělali ve stínovém um, s, um, informování sekretariátu v kanceláři pro romské iniciativy. Uh, my jsme vybrali z osmi zemí ko, e, Albánie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko a Španělsko. Poskytli jsme jim takový jako matici, e, profesi, a eh, odbornou revizi e, a pak se monitoroval efekt opatření vlád z roce 2005, jednak obecných a jednak specifických pro romskou strategii. Zprávy jsou k dispozici online a na dalším slajdu vidíte, jak vypadají. Můžete si eh, podívat na romodicate.org eh, všechny zprávy stáhnout. Jaké jsou výsledky? Identifikovali jsme pozitivní opatření strategie, také pozitivní obecné e, opatření, které prospívaly romské populaci. Nejdůležitější je, že bylo mnoho pozitivních opatření, potenciálně, ale nedostatečně implementované. A tady musí občanská společnost sehrát důležitou roli. Také tam byly negativní opatření těch strategií a obecně negativních, eh, ne- negativních obecných opatření. Nebudu eh, ilustrovat všechno, ale několik eh, z těch jednotlivých zemích. Úspěšný, ne opatření, Eh, národní strategie. V České republice například byl romský, romské pedagogické, eh, program romských pedagogických asistentů, v Maďarsku mm, akce ve školách. Tady vidíte tedy obecná opatření pro, eh, ve prospěch Romů, Španělsko třeba antidiskriminační síť Antenas, nebo v Rumunsku ško- program pro školy. Dále opatření, která by potenciálně mohla být dobrá, ale nebyla v roce 2012 implementováno. Například v Maďarsku eh, ženské sociální asistentky eh, je třeba zlepšit. Rumunsku eh, program pomoci v hledání zaměstnání. Dále bohužel některá, některé politiky z roku 2012 byly nebyly prospěšné pro romskou komunitu. V Maďarsku program veřejné zaměstnanosti není dobrý, protože neumožňuje přístup na primární trh práce. V Makedonii, ale nejen tam, vývoj infrastruktury neřeší segregaci bydlení. Slovensko nulový rok případ, přípravné třídy, které stigmatizují Romy. Dále, jaká byla některá obecná politická opatření, která byly škodlivé pro romskou komunitu v České republice. Sociální reforma, která snížila pomoc um, uchazečům o práci v Maďarsku, vzdělávací reforma, už zmínil, ve Slovensku paralelní eh, školství pro uh, mentálně postižené děti, které segreguje romské děti, ve Španělsku je nižší podpora sociálně znevýhodněných studentů, což poškozuje romské studenty. Celkově chci zdůraznit eh, čtyři eh, závěry. Jeden eh, důležitý, ten už byl zmíněn, potřebujeme romskou participaci musí skutečně reagovat na to, co vidí a političtí činitelé na to musí reagovat. Dále musí existovat financování, budování kapacit, ale musíme zajistit, aby e, obecné politiky nešly proti cíleným opatřením. Dále je nutné Eh, řešit předsudky neromské většiny a podporovat diverzitu ve vzdělání, médiích, soukromém veřejném sektoru, privátním sektoru. Eh, to strategie nebude fungovat, pokud, eh, dokud je nebude podporovat majoritní společnost. Privátní sektor není dostatečně účastněn inkluzivních programů. Myslím, že podniky mohou udělat více. Jak rozvíjet dále evropský rámec? E, zase chci zdůraznit čtyři body. Jeden je technický, je důležité zjednodušit informování a reporting. To je, myslím, už se děje a vyvíjí se to. Dále navrhujeme vytvoření expertních pracovních supin pro podporu romských pracovní skupina Národní kontaktní body. V současnosti nejsou dostatečné. Dále navrhujeme e, externí revizi využívání evropských fondů. E, za čtvrté věříme, že evropský rámec by měl obsahovat monitoring e, nenáv- projevů nenávisti a zločinu z nenávisti proti Romům. Poslední slide chce zdůraznit několik bodů. Potenciální role Evropského parlamentu je klíčové, aby parlament žádal o pravidelné zprávy o pokroku od komise, kde by byly specifická doporučení pro jednotlivé členské země. Dále by měl podporovat financování členské společnosti a eh, monitoring implementace strategií. Dále doporučujeme, aby parlament schválil rezoluci odsuzující veškeré projevy protiromského rasismu a e, vyzval specifické uznání antigypsismu, který by e, byl vlastně na stejné úrovni jako antisemitismus. Dále podporujeme návrh komise doporučení rady eh, návrhu efektivních opatření evropského integrace. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci a že eh, také, že jste dodržel čas a tak e, bude možnost ještě diskutovat, než přejdeme k další prezentacím. Pan Julius Rostas, mm, ředitel Eh, mm, nadace otevřené společnosti, pracoval jako koordinátor Centra pro romská práva. Je to odborník romské, eh, rumunské vlády eh, na ochranu národnostních menšin v současnosti, konsultantem Fondu romské vzdělávání a nadace otevřené společnosti. Máte slovo. Vážený předsedo, dámy a pánové, je mi ctí, že mohu hovořit o eh, takto důležitém tématu, jako je romská politika. Chci říct tři věci ve své prezentaci. Nejprve budu hovořit o romské participaci implementace politik Evropské unii a dále otázku nediskriminace a mm, znalostech eh, mm, týkající se Romů a samozřejmě základní otázka, co s tím. Romská participace. V evropském rámci není formální mechanismus pro zajišťování romské participace. Na národní úrovni to probíhá díky mechanismům reprezentace národnostních menšin. Avšak problémy Romů jsou nejenom otázky menšin, například bída, genderové otázky. To nelze řešit efektivně eh, ochranou, mechanizmy ochrany menšin. Na evropské úrovni je romská platforma, která není schopna vést dialog s Romy. Obvyklé mm, setka, obvyklá setkání e, nejsou romští aktivisté eh, není mechanismus, jak by se Romové mohli participovat na romské platformě. Takže tento obrázek participace při implementaci politiky otázka je, zda se vyvodily nějaké závěry z eh, minulých experimentů během eh, programu před vstupem nebo desetiletí romské inkluze. Jeden ze sloganů byl romovská participace eh, bude znamenat úspěch nebo neúspěch desetiletí. A takovéto slogany musíme opustit a musíme vést místo toho smysluplný dialog s Romy od prvního kroku procesu po přijetí e, komisí až po e, předložení národní strategii členskými státy a implementaci, romská participace nebyla dostatečná, jak ze strany komise, tak ze strany členských států. Pak je tady otázka Eh, nediskriminace. Před několika dny eh, komisař pro lidská práva Rady Evropy eh, promluvil na fóru, mm, romském fóru a řekl, že sociální inkluze Romů není efektivní, pokud nebudeme řešit diskriminaci Romů. Musíme se podívat na to, jak mainstreaming um, rov, politiky rovnosti probíhá a jak eh, vypadá implementace antidiskriminačních zákonů. Ty se zaměřují spíše na negativní kroky při ochraně práv, přičemž členské státy mají pozitivní povinnost podporovat rovnost. Um, lze si všimnout, kom, slabých komentářů komise národních strategií boje proti diskriminaci a prosazování rovnosti. Eh, evropská antidiskriminační rámec a evropský rámec pro eh, romské národní strategii má jeden nedostatek a to je rasová segregace Romů ve vzdělávání eh, a v bydlení. To je strukturální problém, který vyvolává nerovnost ve společnosti. Bez ohledu na to, kolik zdrojů investujeme, pokud ne, e, odstraníme tuto strukturální bariéru, tak nebudeme mít žádné výsledky a nakonec Romové budou obvinováni ze selhání těchto politik. Dále jedna otázka týkající se směrnice o rasové rovnosti. Výbor Libe pořádal slyšení o směrnici o rasové rovnosti a já jsem e, tam neviděl svědkem ničeho týkající se rasové segregace. Tato směrnice v současnosti nezakazuje rasovou segregaci, takže nejsme překvapeni, tím, že mnoho evropských fondů používají národní vlády, aby segregovaly romské děti především ve školství. A proč? Protože mechanismus je snadný. Když je mm, rovnováha mezi efektivností a počtem beneficientů, tak obvykle eh, jak si je nejdůležitější počet beneficientů bez ohledu na zájmy dětí. Lze najít různé zprávy o této situaci. Pak je tady otázka, jak by se měla nediskriminace stát pádeří strategií, vzhledem k tomu, že jsou revidovány. Je nutné vyslat jasný signál tímto směrem. Eh, s tím souvisí produkce, eh, generování znalostí o Romech. Jak víme, podle čeho rozhodujeme? A tady mm, mám na mysli statistiky ne, jiné než statistiky. Statistiky jsou důležité, ale někdy nám neříkají, jak se věci dějí nebo proč. Takže máme omezené znalosti o Romech, což automaticky povede k neefektivní politice. Případová studie je Evropská akademická síť romských studií, kterou financuje Evropská komise. A zvláštní je, že takovýto orgán nemá ve svém vedení žádného Roma. To je neuvěřitelné. Jak můžeme zajistit inkluzi participaci Romů a zahrnout je do této produkce znalostí, protože oni musí říct, co chtějí a jak si to představují a tak dále. A co, se, eh, co je třeba udělat? Abychom vyřešili otázku romské participace, Musíme tedy použít relativní metody a techniky ve všech úrovních rozhodování, jenom na lokální, ale také regionální, národní a evropské úrovni. Myslím, že je potřeba revidovat způsob fungování romské platformy, abychom vedli smysluplný dialog s Romy. Neznamená to mm, kritiku, ale musíte vést dialog, jinak není e, pokrok ten musíte vla, dám jasně říci, že rovnost a nediskriminace by měly být eh, páteří revidovaných strategií pro Romy. Eh, rasová segregace, myslím, že musí být eh, začleněna jako zvláštní forma diskriminace do evropského rámce proti diskriminaci. Také je nutné zajistit, aby evropské financování nebylo používáno pro segregaci Romů. To je třeba mm, mm, prověřit tyto praxe, revidovat dohody s národními vládami a komise by měla o výsledku informovat Ruský parlament. Inkluze a participace Romů by měl být podmínkou schválení iniciativ financovaných EU. Je potřeba podporovat um, výzkum a um, prostředky zvyšování znalostí o Romech. Dále praxe Evropské komise týkající se generování znalostí, to je ta síť, kterou jsem, pro romský studií, kterou jsem zmínil. Co mohou udělat poslanci? Pokud mohou udělat jednu věc, tak by to bylo nezávislé hodnocení způsobu vynakládání evropských prostředků na romskou inkluzi. To nemůže udělat komise, protože to je konflikt zájmu od začátku. Takže Evropský parlament by měl uh, vést toto nezávislé hodnocení a tlačit na komisi aby se zhostila své zodpovědnosti za to, jak se vynakládají evropské prostředky pro Romy. To není povinnost jenom, Evrop, jenom členských eh, vlád, členských států, ale také komise. Děkuji. Děkujeme vám, pane Rostasi, za, to, eh, za tuto prezentaci a za to, že jste dodržel čas, protože ještě je tady třetí, aby se tak řeklo, svědectví, které musíme vyslechnout to je paní Lina Papa Michalopulu, vedoucí oddělení pro politiku nediskriminace a koordinaci eh, Romů. Madam, máte slovo, máte nějakých pět až deset minut, abychom alespoň měli trošku času na diskusi. Prosím. Děkuji vám. Eh, víte co, já nejsem ani tak svědkyně, jakožto obviněná, jak to tak poslouchám. A omezím se proto na několik málo principiálních sdělení a nebudu ztrácet čas tím, že budu odpovídat na jednotlivé body, které tady zazněly. Takže principiálně. Ten obrázek vůbec není hezký. To všichni vědí. I občanská společnost, i předřečníci vědí to, i e, paní zpravodajka a spol. E, jen tak mimochodem děkuji vám všem, že jste mě sem přizvali. Není to tajemství. E, je to velmi vážná situace, je to velmi vážný problém inkluze Romů. Takže jak jsme na tom dnes? Je to v podstatě dva roky, co tento evropský rámec byl spuštěn. Potrvá až do roku 2020. Takže prosím, Vycházejme z této premisy. Co jsme stihli do posud? Kladné věci, například je to poprvé, kdy v dějinách Evropské unie mají všechny členské státy buď národní strategii nebo nějaký integrovaný výzkum pro oblast politiky, kromě Malty. Ale opět zde musím eh, na obhajobu Malty říci, že nám poslali dopis, kam eh, zapsali sadu svých politických opatření pro případ, že u nich vznikne nějaká romská menšina. Takže eh, nějaké zprávy o pokroku na téma Malta neděláme, ale tu strategii od nich máme. Co to znamená? Veřejně a politicky vzato tedy členské státy, všechny členské státy uznali, že zde je problém s inkluzí Romů. Tak, Komise pravidelně podává zprávy radě a parlamentu, je za to také zodpovědná. Jsou to každoroční zprávy o pokroku v této věci. Zatím tedy ty zprávy byly dvě. První zpráva z roku 2012 eh, představovala hodnocení strategií, ačních plánů, integrovaných politik, které nám byly odevzdány členskými státy. A opět e, žádné překvapení, situace ne moc hezká, dokonalých strategií nula. Ale e, v této zprávě jsme zároveň společně se zprávou vlastně vydali pracovní dokument, kde hovoříme o slabých stránkách jednotlivých těchto strategiích a e, hovořili jsme o nich veřejně, ten dokument jsme dali na internet a je tam k dispozici, je to pro každý členský stát. U všech členských států jsou slabiny a my jsme na ně přesně poukázali. Zároveň jsme identifikovali slabiny i evropského rámce jako takového. Aby ty strategie fungovaly, je potřeba vyřešit určité strukturální problémy. To opět není nic nového. Není nic nového ani to, co říkala Livy, ani paní Gönč, ani tady kolegové a spolupracovníci řekli, protože my spolu spolupracujeme. E, tyto slabiny jsme identifikovali, víme, že tady je problém co do pravidelného dialogu s občanskou společností, víme, že e, romský hlas v tomto celém procesu, který je pro Romy s Romy a od Romů, tak ty ti Romové v tom úplně chybí, zkrátka. O tom také víme. Víme o tom, že se evropské fondy nevyužívají řádným způsobem. Víme, že participace občanské společnosti je nízká, protože nemá dostatečnou administrativní kapacitu, protože nemá dost peněz. To jsou všechno věci, o kterých víme a jsou v naší zprávě. Ovšem pak je tady ještě e, jedna věc, a to je úspěch, tedy samotný fakt, že všechny členské státy nominovali svá národní kontaktní místa a opět e, víme o tom, že v mnoha případech tyto, tyto kontaktní body nemají dostatečnou kapacitu na koordinaci, nemají dostatečné zdroje, nemají dost lidí, ale tlačíme na to a je to konec konců i naše práce z hlediska tohoto, co děláme my jako komise. My jsme ty kontaktní body dali do kontaktu, spolupracujeme s nimi a co nejvíce v rámci našich kompetencí na ně tlačíme. Ovšem je zde společná odpovědnost pro nás, pro všechny, pro komisi, radu, Evropský parlament i občanskou společnost. Není to věc pouze jedné instituce. S občanskou společností velmi úzce eh, spolupracujeme s OSF, eh, DORI a tak dále. Spolupracujeme se všemi, kteří s námi chtějí spolupracovat. My eh, nejsme zastácem přístupu, že někdo bude říkat něco někomu jinému. My chceme spolupracovat, získávat příspěvky i třeba od jednotlivců. Máme například jednoho lékaře v Maďarsku, který e, má vlastní takovou firmu, vlastní takovou organizaci, která zajišťuje očkování, takže my jsme velmi otevření a e, nemáme problém s tím přiznat, že potřebujeme pomoc a jsme tak tím pádem závislí na spolupráci se všemi. Letos, kromě dalších věcí, jsme navrhli e, doporučení rady. Proč? Protože tyto problémy jsme identifikovali a potřebujeme nějakou lehkou legislativu, abych tak řekla, která by měla šanci na přijetí. Hovoříme samozřejmě o jednomyslnosti, protože diskriminace je v článku 19 bod 1 e, smlouvy a vyžaduje jedno, jednomyslnost. A tím pádem chceme znovu potvrdit ten politický tlak. Eh, jediný politický tlak eh, v členských státech byla, byla, byly v podstatě jejich vlastní záměry rady. Měli případnou strategii, doporučení komise, rozhodnutí komise, nic z toho nemá, nevyvíjí žádný přímý politický tlak na členské státy, ale vlastní závěry rady tento tlak vyvíjejí. Takže tím vlastně znovu potvrzujeme, že toto je problém. A nakonec diskriminace. Musíme s ní bojovat přesvědčivě. To je naše hlavní doporučení už vlastně od té úplně první zprávy. Je to předpoklad pro jakýkoliv úspěch v oblasti strategií. Takže zcela souhlasím s tím vším, co zde zatím zaznělo, ale jenom abychom to řekli jasně, není to pouze otázka komise, není to pouze otázka toho, co má nebo může komise dělat. My už samozřejmě víme o tom všem, co tady zaznělo, eh, ovšem máme zprávy, se vším pracujeme, pracujeme se sekretariátem eh, dekády a OSI, protože příští zpráva za rok 2014 už bude obsahovat zprávy o všech čtyřech pilířích a o veškerém postupu. Ta první zpráva byla hodnocení strategií, a e, druhá zpráva byla nedostatek e, podmínek, takže chceme řádné zprávy, které budou v roce 2014 a přesně to období také pokrýváme, takže na tom pracujeme. Provedli jsme doporučení v radě co do využívání evropských fondů, Tlačíme také na to, aby byly vyčleněny finanční prostředky z fondů. Já už se k tomu nebudu vracet, protože eh, to zatím nebylo přizpůsobeno, takže určitá omezení zde jsou, ale spoléháme v, té, v tomto ohledu na podporu parlamentu. Takže já se těším na otázky a zatím vám děkuji. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, eh, kolegové, panu Revidovi, panu Rostasovi a paní Papa Michalopulu. Takže teď prostor pro otázky poslanců. Kdokoliv se chce zeptat, tak máte prostor. Eh, Prosím, dodržujte časový limit dvě až tři minuty, tak abychom toho stihli co nejvíce, abychom stihli ještě odpovědi před tím druhým panelem, který má začít v 16.45. Jako první, pan Klejs. Um, LG... Budu velice stručný. Pokaždé když eh, hovoříme o Romech a jejich situaci v Evropském parlamentu, tak jsem si povšiml, že zmiňujeme, nebo spíše zapomínáme na velice důležitý aspekt, a to je otázka osobní odpovědnosti. Aspekt rozumnosti z toho osobního hlediska, doslova selský rozum, zdravý rozum. Měli bychom se, myslím, zaměřit na následující. Já si myslím, že řada lidí se zaměřuje na ty oběti eh, a ne na to, jak skutečně situace zlepšit. Máme tady situace Romů a určité problémy, o kterých jsme se ještě nezmínili. Například mám na mysli skutečnost, že máme problém se školstvím a školami. Celá řada romských dětí nechodí do škol. Potom máme vysokou míru zločinnosti v rámci této komunity. To musíme také umět eh, říct. Eh, Dina Siegel je z Nizozemského institutu, eh, zabývá se zločinností a tento kolega se podíval na statistiky spojené se zločinností a uvedl, že je tady velká nevůle, když se právě řeší ta otázka zločinnosti v rámci romské komunity. Na to nesmíme zapomínat. Míra zločinnosti v rámci této komunity je skutečně velice vysoká. Máme celou řadu problémů, které jsou zakořeněny v romské komunitě, nejen tedy tam, ale i v romských komunitách. A od těchto problémů nesmíme odhlížet. O těchto problémech musíme hovořit i na té nejvyšší úrovni. A pokud to nebudeme činit, tak ty dané problémy nevyřešíme. Děkuji. Děkuji. Je tady něco horšího než eh, záměrné pomluvy. Možná to jsou to potom nezáměrné pomluvy, protože když máte záměrné pomluvy, tak je to eh, vedeno nějakou zlostí, zlobou a když to je neuměrné, tak je tady eh, špatné vnímání reality. Co mám konkrétně na mysli? Obávám se, že to je nejen hrozné, ale také Eh, ne zas tak jasné. Není to patřičné. Romové v podstatě nejsou lidé, kteří něco provedli, ale zdá se, že nejsou oceňováni za, za své výsledky a vidíme je jako lidi, kteří pro sebe nic nejsou schopni udělat a musí se pro ně všechno zařídit. Já nevím, co může být méně ponižující, eh, když hovoříme právě o takovýchto lidech. Často se říká, že Evropská unie nemůže dělat obecné nebo nesmí dělat to obecné eh, generalizace o nějakém národu. A měli bychom se asi všichni říct, že bychom neměli generalizovat nějaké obecnosti, eh, když hovoříme o jednotlivcích. Jaké všeobecně všeobecné povědomí můžeme vytvářet. Například dnes odpoledne jsme hovořili o hrozné ekonomické situaci, zmínili jsme také o znepokojivých sociálních podmínkách a můžeme je změnit. Mohou jiní změnit eh, tyto podmínky pro Romy? Možná ano, ale ne bez jejich souhlasu. Co můžeme říci? že naprostá změna způsobu života, to znamená pokus, eh, že budeme vnucovat jiný druh života na jiný národ, není úplně to nejlepší řešení. Musíme využít a zajistit příležitosti pro jejich děti, ale opět zájemná spolupráce vyžaduje souhlas a těžko můžeme eh, na někoho uvalovat takovéto politiky. Tedy ty všeobecné představy musí být založeny na konkrétních eh, faktech. Eh, Libe nedávno mělo také slyšení o obchodu s lidmi. Měli jsme tam slyšení se zástupci Europolu a já jsem položil velice opatrnou otázku, nechtěl jsem někoho urazit. Zeptal jsem se, zda nějaký národ nebo nějaká skupina ehm, byla významně zastoupena buď mezi těmi, kteří obchodují s lidmi, nebo se kterými je obchodováno. A odpověď na oba dotazy eh, byla Romové. Takže jsou to jak eh, z velné míry eh, oběti, tak i daní zločinci. A pochopitelně musíme udělat vše, abychom daný problém vyřešili. Dobře, děkuji. Chce někdo něco říci v této diskusi, zástupci nevládních organizací, jiní účastníci. A pokud je tady někdo jiný, eh, kdo má zájem vstoupit do diskuse, tak se prosím přihlaste. Dobré odpoledne. Předsedám asociaci pro Romy a Sinty eh, v Nizozemí. Máme tady delegaci čtyř zástupců a já mám následující dotaz.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 ubytování, také nemohou například najít parkoviště pro své karavany a v celé řadě případů tito lidé nenajdou daná parkoviště, stanoviště a jsou nuceni jít do obydlí, do domu. Naše asociace nedostává žádnou finanční podporu, jsme závislí pouze na našich vlastních finančních prostředcích a Eh, během posledních několika let se nepostavila nová stanoviště nebo nová parkoviště pro tyto karavany. A velice často eh, máme také problém se zločiností, máme situace, eh, kdy se neposkytuje pomoc. Máme velice hořkou zkušenost z druhé světové války a v naší asociaci děláme také sbírku nejrůznějších novinových článků. Pokud se na ně budete chtít podívat, máte možnost. Je tam syn nacisty, eh, to vedoucí nacistické strany a uvádí, že eh, všechna ta parkoviště nebo tábořiště pro tyto karavany se musí uzavřít a že se těch lidí, kteří tam byli, musíme zbavit. To vše se děje a Velice často se díváte na situaci ve východní Evropě. Nicméně je to problém i u nás. Máme problém v těch takzvaně bývalých eh, západoevropských zemích. Máme tady celou řadu informací, celou řadu článků, které můžeme poskytnout. Zaměřujeme se na situaci, která panuje právě eh, v těch tábořištích, kde máme lidi, kteří žijí v eh, karavanech. Chtěli bychom se zapojit do nejrůznějších projektů, ale problém je v tom, že nemáme dostatek finančních prostředků. Takže to je vše a děkuji za pozornost. Vidím také, že se hlásí paní Sipos. Děkuji, pane předsedo. Eh, myslím si, že je důležité ještě jednou všeobecně upozornit na to, že už několik let zažíváme to, že v otázce eh, nakládání s menšinami, v otázce přistěhovalectví máme mnoho restriktivních opatření v členských státech. A bohužel eh, musíme znovu upozornit na to, že právě menšina Romů patří k těm, které jsou už po mnoho let diskriminované a setkávají se neustále s předsudky. Pokud jde o diskusi o Romech, eh, mně je velmi líto, že pokaždé posloucháme eh, vyjádření jako ta dvě první, která jsme dnes slyšeli. Ono je hrozně hezké mluvit o tom, že eh, lidé musí mít odpovědnost za vlastní život, ale já se ptám, proč to musíme zrovna říkat s ohledem k Romům je hezké říkat, že všechny děti musí do škol, ale jak to má platit, když eh, vlastně ani do těchto míst nejsou žádné silnice, nejezdí tam autobusy a vůbec celé eh, ty oblasti jsou dezolátní a navštěvování školy vlastně ani není vůbec možné. Konec konců slyšeli jsme několikrát, kde máme všude deficity v otázce prosazování a implementace různých opatření a tak dále. Ehm, bez ohledu na určité názory, které zde zazněly, jsem ráda, že o tomto tématu diskutujeme a souhlasím s tím, že ehm, musíme intenzivněji hovořit i přímo s osobami zasaženými touto problematikou, ale opět není to problém jenom Romů, ale musíme z těch eh, zasažených lidí udělat lidi angažované. To je vlastně takové trošku pořekadlo, které máme v Německu, ale platí, eh, zejména když eh, ty zasažené osoby platí k sociálně umenšovaným skupinám a to je velký problém často něco takového zorganizovat. Já jsem na začátku této rozpravy k romské strategii řekla, že určitě máme celou řadu cílových skupin a menšin, o které bychom se mohli lépe starat, ale pokud by se nám to podařilo u Romů, byl by to velký úspěch a potom by integrace všech ostatních menšin v Evropě mohla být daleko jednodušší, protože tam ty problémy jsou mnohem menší a byl by to opravdu velký pokrok. Děkuji vám. Děkuji. Vidím, že už se někdo další nehlásí. Dobře. Takže uděláme krátké kolečko na odpovědi. Čím kratší, tím lepší, protože máme naplánovaný druhý panel, který má začít ve tři čtvrtě na pět. Takže nejdříve pan Rovit, prosím. Ano, rád bych stručně zareagoval na první dva příspěvky. S čím skutečně souhlasím, že se musíme dostat nad rámec viktimizace, musíme je vidět jako sociálního aktéra, který se zapojí jako občana, který má stejná práva, který se bude zapojovat do veškerých rozhodnutí a postupů, takže teď používáme to slovičko empowerment, že tyto lidé se aktivně zapojí a tento faktor aktivního zapojení a rozhodování musíme podpořit a velice podporuji tento příspěvek, který zazněl. Děkuji. Pan Rostas. Jako akademik a odborník na romskou otázku, tak eh, mimo jiné také učím na univerzitě a učím eh, o romských politikách. Chtěl bych eh, vám říct si následující příběh. Když se podíváme na informace nad rámec dat stat, statistik a informací. Ano, je pravda, že kriminalita je skutečností, to nemůžeme popřít. Na druhou stranu, neděláte toto srovnání jenom proto, že kriminalita mezi Romy je mnohem vyšší a kvantifikovaná, protože neumíme kvantifikovat eh, deset malých eh, prohřešků a velké finanční úniky ve finančním sektoru. Takže co je důležitější, je 10 přečinů anebo nějaký velký zločin? Tím pochopitelně nechci popřít, že zločinnost je velký problém. Na druhou stranu, jako romský občan i akademik vám musím říci, proč se právo nebo zákony neuplatňují správně ze strany vlád a orgánů činných eh, ve vymáhání. Netýká se to pouze kriminalita, ale také například, kdy rodiče odmítnou posílat své děti do škol. To je také situace, kde musíte uplatnit zákony, protože děti mají právo na vzdělávání a není to zase tak úplně rozhodnutí rodičů, eh, že upřou tento, toto právo svým dětem. Takže musíme uplatňovat zákony, uplatňovat práva, musíme se podívat na to, jak to skutečně funguje. Ano, Někdy vládní orgány eh, neuplatňují právě zákony právě z důvodu rasismu. Když se bavíme o koncenzu, jak už jsem říkal, velice vítám tuto diskusi, protože můžeme mít výměnu názoru, ale abychom eh, dospěli k nějakému koncenzu, tak musíme mít dvě strany. Pokud tady ta druhá strana chybí, tak je těžko k nějakému souhlasu dospějeme. Ano, obchodování s lidmi, to je velice citlivá otázka a můžete to velice snadno vyčíst ze statistik o Romech, jednak jako oběti, ale i jako zločinci. A tady se dostávám k celé otázce, jakým způsobem se uplatňují zákony. Velice často eh, policie a jiné trestné orgány odmítají jít právě do romských oblastí, protože říkají, že Romové jsou tak odlišní, že nedbají a nechodí tam v počaté, chtějí být v interakci pouze s většinovou společností. A když se dostáváme obchodování s lidmi, tak musíme říci, že bychom měli potrestat i klienty, nejen tedy oběti a ti, kteří obchodují s lidmi, ale i klienti. A velice často klienti nejsou romského původu. Takže stručně to byly mé odpovědi. Děkuji mnohokrát. Ještě reakce ze strany Evropské komise, paní Lína. Ano, naprosto souhlasím s tím, co říká pan Rostas a já půjdu ještě o krok dál. Já nejsem Romka, ale byla bych velice hrdá, kdybych Romka byla. Nevěřím ve statistiky, pokud se jedná o pouhá čísla. Věřím ve statistiky, které jsou analyzovány a záleží, jak je interpretujete. Nemohu hovořit o zprávě o Europolu, o obchodování s lidmi, ale nevím, záleží na tom, na co se zaměřovali ve své analýze. Takže o tom nemohu hovořit, protože podle mého názoru je tady i jiný trend. Například ženy jsou obchodovány především z východní Evropy. Co já vím, nebudu se k tomu vyjadřovat, ale řeknu jednu věc, která zazněla, je důležité, aby to všichni pochopili musíme zastavit vytváření stereotypů. Musíme zastavit to uvažování, že Romové se nechtějí zapojit, že už se rozhodli, eh, jednak v případě svého života i eh, života svých dětí a že za to budou obvinováni a že se dostanou do jiné situace a vlastně nic neudělali. To je vytváření stereotypů, to je ten eh, z principů, na kterém vytváříme naš, náš rámec. Je to jejich zkušenost a je to, co jim společnost dala. Je to jejich život, žijí jej takovým způsobem, jakým byly nastaveny podmínky. Další otázka. Když hovoříme o diskriminaci, tak hovořím o skutečné diskriminaci. Pokud děti v Maďarsku jsou na ulici a žebrají, pokud jsou to Romové, tak eh, tam není potom trestní stíhání jejich rodičů. Pokud jiné dítě nechodí do školy, tak učitel zvedne telefon a zavolá jeho rodičům, jak to, že nemáte dítě ve škole. Tady, eh, to nemusí být Maďarsko, může to být to Rumunsko, nejsou tady žádné sankce. Když jsme se setkali s národními kontaktními místy, s těmito zástupci, tak na celé řadě těch setkání zaznívaly tyto otázky. Když se bavíme o vzdělávání, tak v našem návrhu radě hovoříme o to, tom, že se musí dosáhnout povinná školní docházka. Vy uvádíte eh, tu základní školní docházku, ale pokud eh, v dané zemi je stanovena vyšší úroveň, tak eh, to musí být i stejně dosahováno u romských dětí. To je pro tuto chvíli z mé strany vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní chci poděkovat panelistům za to, že mezi nás přišli a za to, že nám dali dispozici svůj čas. Je to velice důležité, že jsme měli možnost vyslechnout vaše názory. Nyní uh, pustíme krátký film, pětiminutový. Doufám, že to všechno bude fungovat. Nevím tedy. Uvidíme.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 now swap over to Swedish. Nyní přejdu do švédštiny. To byl velice emocionální film a vlastně nám dává takový obrázek eh, Evropy, o které ne, možná nevíme, že existuje. Je to věc, kterou si musíme zapamatovat eh, my jako poslanci a mm, si musíme odnést sebou tento obrázek. Zástupce našeho výboru by měli eh, se tu, posoudit tu situaci, kterou také jak ji popsala paní Jaroka. Samozřejmě Eh, mm, toto bylo velice obtížný eh, no, velice eh, daný zážitek. Nyní přejdeme k druhému panelu. Kozma, Seráno a další. Nyní dám slovo našemu prvnímu panelistovi. Děkuji. Nej, jako první dostane slovo paní Blanka Kozma, zástupce nevládní organizace Národní rady romské záležitosti. Paní Kozma je také expertkou pro rovné příležitosti v Budapešti a předsedkyně Asociace romských žen na veřejnosti Centra právní pomoci. Zorganizovala řadu seminářů o boji proti prostituce a obchodování s romskými ženami ehm, a vytvořila informační centrum pro romskou komunitu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení panelisté, vážení poslanci, vážená paní Jaroko, děkuji za pozvání, eh, abych vás informovala o situaci Romů v Maďarsku. Také chci poděkovat eh, ženám, se kterými jsem dlouho spolupracovala na tom, abychom dosáhli určitého pokroku eh, v jejich tom, této oblasti. Oni přispěli k zlepšení situace romských žen. Uh, v rámci e, strategie chci říci, že je velmi důležité, že byla přijata, protože um, se tam identifikují problémy a cíle, kterých bude dosaženo a také jsou identifikovány zodpovědné orgány a monitoring. To jsou tedy hlavní e, přínosy této strategie. Také jsme rádi, že ten program e, bere v úvahu nevýhodu romských žen ve společnosti a stanoví kroky na, pro jejich řešení. Dále bude na vědomí, je to poprvé, co podobná strategie identifikuje roli nevládních organizací v tomto kontextu a též eh, nás vyzývá pomoc eh, eh, této strategii, mm, která vlastně přináší určitou dává určitou důstojnost této strategie. 2000 žen, romských žen by mělo být vyškoleno v, pro práci v státním sektoru. Nyní eh, se školí 500 až 800 žen a bylo by dobré, pokud se jim podařilo získat zaměstnání v veřejném sektoru. Pokud to bude úspěšné a budeme schopni zaměstnat 1000 až 2000 tisíce romských žen ve veřejném sektoru, tak by to skutečně přepsalo historii. Samozřejmě také jsou určitá očekávání v určité rámcové strategii. A my věříme, že ta strategie je takovým projektem, který je eh, vytvořen pro mm, romskou samozprávu, která jim mm, dává úkoly, která jsou možná příliš obtížné aby se situace romských žen a dětí skutečně zlepšila v celém státě, bychom neměli implementovat jeden velký projekt a e, posílit nebo pověřit tím e, romskou samozprávu, ale měli bychom se spíše zaměřit na vzdělávací politiku, školství, zaměstnanostní politiku, e, základní politiky. Přáli bychom si další strategii, která by měla významným způsobem mm, řešit znevýhodnění ve školství, protože každý cent investovaný do vzdělání žen se vrací, se vyplatí ve smyslu rodinné politiky, výchovy dětí, takže tento kapitál investovaný do vzdělání romských žen by e, vlastně změnil během 15-20 let situaci, která trvala století. Strategie by měla snižovat nevý, znevýhodnění ve vzdělávání, protože tam jsou ty výsledky špatné a mělo by, e, měly by existovat um, povinné eh, diplomy eh, nebo ukončení střední školy, kterou mm, bylo povinné pro všechny děti i romské. Neměli bychom snižovat povinnou školní docházku z 18 na 16 let a vlastně vyhánět děti ze školy právě naopak. Děti by měly zůstat ve škole, měli bychom přestat reprodukovat nezaměstnané, zranitelné mladé lidi kteří eh, by stáli frontu na veřejné práce a neměli šance ve společnosti. Eh, měli bychom strojnásobit eh, vazby mezi rodinami a školou a nevládními organizacemi, služby na podporu rodin, nevládní organizace, romské nevládní organizace. Každá škola, každá Eh, komunita by eh, měla, tam by měla existovat taková smlouva a pokrok by měl být monitorován. Dále by měly být eh, navázány zdroje, příslušné zdroje veškeré na dodatečné dotace by měly být podmíněny pokrokem ve škole daného dítěte. To by mělo být vždy podmínkou každé dodatečné pomoci. V současnosti romské nevládní organizace jsou mimo školy, nemáme přístup do škol. Pokud máme přístup, tak um, máme určitou spolupráci, ale nejsme uvnitř té školy, takže my, romské a neromské nevládní organizace, by měly mít přístup do škol, pomoci dětem, Eh, uvnitř, pomáhat dětem uvnitř té školy. Tím se dostávám k zaměstnání těch do dvou tisícovek romských žen. Eh, tady máme určité obavy, zda by to mělo být, být dlouhodobá práce ve veřejném sektoru. Pokud se nám podaří změnit politiku ve školství, tak bude spousta příležitostí a mm, pracovních možností ve veřejném sektoru pro tyto ženy. Samozřejmě mm, celý vzdělávací sektor by měl být změněn, měli bychom otevírat školy učenským dětem, nejenom základní, ale hlavně ty, které nejsou eh, akreditované pro vzdělávání dospělých, takže většina eh, škol by měly změnit akreditační politiku tak, aby mohly poskytovat i vzdělávání dospělých a vydávat certifikáty dospělých. Střední školy by měly být otevřeny romským dětem. V severních um, regionech Maďarsku, kde tu situaci znám, děti, romské děti nemohou najít střední školu, kam by se mohly přihlásit školy s dobrou reputací jsou, nej, nejsou otevřeny Romům. Měli bychom mít politiku, kde eh, renomované um, střední školy by měly mít pobočky uh, třídy dostupné ve vesnicích a regionech a mělo by to být povinné. Také bychom měli Eh, posuzovat volná pracovní místa. Spoustu, spousta romských žen v současnosti pracuje ve zdravotnictví za velice nízké mzdy. Eh, střední školy, které poskytují profesní vzdělávání zdravotníkům, by měly být dostupné eh, i ve vzdálených regionech Maďarska, kde je hodně romských dětí. Toto by jim dalo určitou profesní dovednost, která by šla uplatnit na trhu práce. Um, pokud se nám nedos- podaří cílu dosáhnout, tak romská mládež ne- nebude schopna nalézt práci a bude pokračovat dlouhodobá nezaměstnanost. To je hlavní nevýhoda romské komunity, protože bez ohledu na to, kolik se toho naučíte, i když chcete jít Eh, když jdete na eh, střední školu, na vysokou školu, tak nenajdete práci v Maďarsku i na západě. Spousta Romů pracuje v dělnických profesích, protože nejsou schopni najít práci ve svém oboru. Zaměstnanecká politika by měla aplikovat afirmativní akci, pozitivní diskriminaci aby eh, učňové, mm, učňovská místa byla eh, zajištěna pro romské studenty, aby měli možnost dalšího profesního vzdělávání. Nemůžeme, není udržovatelná dlouhodobá nezaměstnanost, to je nejnákladnější pro rozpočet. Já chci něco říci Eh, pro lidi, kteří, eh, pro lidi z praxe. Já se setkávám denně s romskými mladými ženami a to nejhorší je, když se sejdu s vzdělanou romskou dívkou a nejsem schopna jí eh, poskytnout jakoukoliv práci. Takže musíme se rozhodnout, zda vzděláváme romské intelektuály nebo oběti. Oficiální vládní politika pro Romy by se na to měla zaměřit. Chci se s vámi podělit o některé myšlenky. Chci stručně hovořit o situaci romských žen v zaměstnání. Mám velice smutné zkušenosti. Víme, že romské ženy v Maďarsku jsou stěží zaměstnavatelné. Pouhých 13 může pracovat podle eh, tedy mm, zákonných eh, podmínek. I pokud pracují vždy za, tak za minimální mzdu, neustále jim hrozí propuštění, takže mají dvě nebo tři zaměstnání, aby vůbec, aby netrpěli bídou. To je jediný způsob, jak si slušně vydělat. takže musí pracovat eh, na několika místech. Eh, romské uklizečky nám vyprávějí o každodenní diskriminaci. Prostě nedostávají placenou dovolenou, která jim náleží, eh, často jim jsou věci upírány, daňové úlevy, na které mají nárok, vždy eh, jim zaměstnavatel nedá k dispozici, když je donutí podepsat papír, eh, že eh, vlastně ty peníze dostali. Takže mě by zajímalo, těch 17%, co pracuje v šedé ekonomice. Otázka je, jak je, jak snadné je, je kdykoliv propustit. Oni jsou vystaveni celý svůj život situacím, které jsou velice negativní. A příkladů bych mohla jmenovat hodně. Například jedna žena musela být propuštěna, protože byla propuštěna nebo odešla z práce, aby šla na pohřeb, druhý den byla propuštěna a další podobné příběhy, včetně žen, které pracují v zaměstnaneckém poměru, ale nedostanou mzdu, která by odpovídala jejich práci. A to jsou skutečně miliardy forintů, které, jsou ne, které nejsou vypláceny, především ve stavebnictví. To jsou částky, které si nechají maďarské firmy i malé a střední firmy jako zisk navíc. Zaměstnanci, kteří odvedli tu práci, nedostanou mzdu, kterou si zaslouží. A nejhorší z toho je, že nemají pak nárok na sociální zabezpečení. Takže i když zemřou třeba, tak jejich děti rodinní příslušníci nemají nárok na sociální dávky. Tento fenomén je stále závažnější. Také chci zmínit um, občanskou podporu evropské prostředky. Mám ještě čas? Ne, moc ne. Takže musíme řešit otázku um, podpory, pomoci uh, s výjimkou eh, díky pomoci nevládních organizací nebo občanské společnosti romské nevládní organizace prostě nemohou čerpat podstatné částky peněz, protože nemají vlastní prostředky, které by jim umožnily eh, žádat o podporu. Byli, mm, pracovali by ve školství, neposkytali profesní uh, vzdělávání Romům, ale nejsou schopni čerpat dostatečnou podporu financování, které by jinak bylo k dispozici, pokud by měli vlastní financování. Mnoho lidí pracuje pro Romy, ale nikoli s Romy a to je obzvláště bolestné protože my musíme mladým Romům umožnit najít pracovní místa získávat zkušenosti. I když um, úspěšně um, um, žádají o projekt, tak po jeho skončení eh, všechno zase ztratí a tím skončím. Děkuji za laskavost. Děkujeme vám za vaše poznatky, zkušenosti z práce. A teď eh, jdeme na dalšího řečníka na tomto panelu. To je paní Fina Rubio Serrano, zástupkyně nevládní organizace Surut Foundation. Je to předsedkyně eh, eh, nadace Surt, což je Nadace založená v roce 1993 sídlí v Barceloně. E, pracuje na uznání práv žen a zavedení genderové perspektivy do veřejné arény. Více než deset let FINA koordinuje programy sociální inkluze romských žen. Paní kolegyně, máte slovo. Gracias por la... Děkuji vám za pozvání na účast na tomto panelu. Doufám, že náš příspěvek bude užitečný do této debaty a že zejména pomůže zlepšit situaci romských žen. Naše organizace funguje už 20 let. Za tu dobu proběhla celá řada výzkumných programů, řídicích programů, programů přímo v terénu, pracujících s romskou populací, zejména na téma násilí páchaném na ženách. O čem budu hovořit dnes? Je to vlastně součást jednoho výzkumného projektu, je to projekt Empower, eh, prováděný v rámci DAFNE, Účastnili se ho čtyři organizace Bulhursk, Bulharska, Itálie, Rumunska a Španělska. Ten projekt byl zahájen z mnoha různých důvodů. Hlavně z důvodu různých přístupů k této problematice jsme přesvědčeni, že boj s násilím páchanem na ženách je velmi důležitá věc, zejména v romských komunitách a e, tato snaha je právě nedílnou součástí tohoto projektu. Naše východisko je něco, na čem se asi všichni shodneme tady, tedy to, že mačistické násilí je strukturální problém a je to jeden z hlavních problémů v oblasti porušování lidských práv na toto téma již vyšlo několik studií a všechny hovoří o tom, že fenomén násilí na ženách o, se dotýká všech žen bez ohledu na etnikum, kulturu, věk a tak dále. Takže je to, tak říkajíc, sdílený fenomén, který se pohybuje napříč eh, šovinistickým systémem. A také si myslíme, že je potřeba jak si odtahnout se od toho hemo, hemo, homogenizujícího diskurzu. Je potřeba zaměřovat se na diverzitu uvnitř naší společnosti. Takže ačkoliv ty patriarchální hodnoty jsou společné všem společnostem, jenom se projevují různě podle konkrétního sociokulturního kontextu. A proto je velmi důležité, abychom se posunuli nad rámec toho tradičního diskurzu, který pouze všechno homogenizuje, všechno generalizuje. Musíme se zaměřit na konkrétní specifika jednotlivých situací, eh, kdy dochází k násilí na ženách. Jeden prvek, který musíme analyzovat, pakliže tento fenomén chceme pochopit, je právě samotný patriarchální systém a patriarchální kultura. Je potřeba chápat, jak nějaká komunita definuje svou realitu, chápe ji a reaguje na ní z hlediska násilí na ženách. Musíme analyzovat kontext pro boj s násilím, a e, musíme analyzovat standardy, hodnoty, normy, podle kterých dané společenství ehm, situaci žen reguluje. Je samozřejmě také potřeba pochopit rozdíl mezi kulturou a patriarchálními strukturami. Ty jsou v celé naší společnosti a jsou hluboce zakořeněny i v eh, romské populaci, ale samozřejmě způsob, jakým se vyjadřují, je velmi konkrétní pro každou jednotlivou kulturu. Takže se musíme zaměřit na klíčové prvky identity romských žen a na konfiguraci romských společenství, tak abychom je v tomto kontextu dokázali pochopit. Já bych ráda zmínila několik zásadních prvků, které podle našeho názoru mají velký vliv na identitu romských žen. Jeden z nejdůležitějších prvků je kolektivní identita. Často se tato totiž vnucuje jednotlivcům a nahrazuje jejich individuální identitu. Například tedy eh, v situacích, kdy dochází k genderovému násilí, je tato komunitární identita důležitější než identita jednotlivce. Pak je tady samozřejmě celý ten aspekt eh, distribuce práce eh, na genderovém základě, který podkopává situaci žen. To je zejména patrné v romských společenstvích, kdy je ta eh, genderová segregace práce velmi patrná. Ženy mají tak za úkol plodit děti a zajišťovat sociální a emocionální zdraví daného společenství. Takže to znamená, že vlastně veškeré reproduktivní aktivity jsou chápány jako velmi důležitá součást role romských žen a tím pádem eh, se od toho odvíjejí i eh, sociální očekávání od těchto žen, hlavně tedy práce v domácnosti a očekává se, že na tuto roli budou romské ženy reagovat pozitivně a že se podvolí maskulinní autoritě. Eh, samozřejmě v různých zemích může tato situace být různá, ale obecně obecně vzato, toto podvolení se mužské autoritě je klíčovým prvkem toho, jak romská společnost funguje a jak je strukturována. Eh, je tady tedy velmi rigidní genderová role, a to je velmi zásadní. Eh, například eh, cudnost se považuje za automatismus, Manželství se považuje za centrální prvek, eh, prvek rodinného života. I plodnost je vlastně vnímána jako klíčový, klíčový aspekt eh, života romské ženy, podobně jako mateřství. A to vše je eh, hluboce zakořeněno uvnitř patriarchální sociální struktury, což znamená, že romská identita je pevně provázána s tradicemi. Což je velmi omezující kontext, v rámci kterého chápeme maskulinitu a femininitu eh, v romské společnosti. Hovoříme eh, samozřejmě o romských ženách, ale nemůžeme ignorovat diverzitu, protože každý má jiné východisko a jiný přístup eh, k tomu, jak romské ženy žijí, co to vlastně znamená být Romkou. Eh, různí se názory na sociální participaci, různí se názory na domácí práce. Například jedna žena nám řekla, my Romové, to eh, je vlastně celé univerzum. Eh, to všechno, všechny tyto názory slýcháme během práce v terénu. Samozřejmě i mm, mezi identitami romských žen je, je velká variace, neexistuje jedna jediná identita, e, ty identity se různí a různí se i zkušenosti. A v rámci této diverzifikace vnímáme zároveň určité sdílené charakteristiky, které se týkají hlavně dodržování určitých tradičních genderových rolí které se pak stávají nedílnou součástí identity těchto žen. A samozřejmě se různí podle jednotlivých sociokulturních a geografických kontextů jednotlivých romských společenství. E, identita romských žen je tedy velmi komplexní a setkává se s různými systémy diskriminace ať už je to na základě rasy nebo na základě jakéhokoliv jiného faktoru. Těch forem diskriminace je celá řada a romské ženy si tuto komplexnost uvědomují. E, jedna z nich nám řekla, že býti ženou dnes je vlastně boj sám o sobě a zejména býti ženou romskou ženou v dnešní společnosti je velmi složitá věc. E, pro mě e, samozřejmě je to velká čest, jak nám řekla jedna naše respondentka, býti ženou a Romkou. Takže, jak vidíte, odpovědi se různí. Genderová identita je různá. V jejím základě fakt, však stojí rodina. Ne tradiční nukleární rodina, ale jaksi rodina v tom širším slova smyslu. Rodina v romské kultuře je vlastně taková jakoby osa, kolem které se organizuje celodenní aktivita a která zároveň řídí vztahy mezi lidmi a e, určuje také přenos sociálních e, dovedností, sociálních znalostí. E, takže formuje i sociální očekávání u romských žen, i u romských mužů. Ta očekávání se různí samozřejmě. Je zde odlišný prostor pro solidaritu v těchto dvou sférách a zároveň se zde určuje i sociální kultura, sociální kontrola, která ovlivňuje nezávislost jednotlivců. Takže i z tohoto kontextu, z tohoto hlediska musíme situaci romských žen a situaci násilí, kterému čelí, analyzovat. Jeden aspekt, na který nesmíme zapomínat při analýze diverzifikace romských žen a při hodnocení násilí páchaném na ženách, je, jak e, vlastně ženy samotné vnímají násilí páchané na ženách. Eh, a je zde také otázka, zda společenství jako celek násilí dokáže izolovat a zda proti němu dokáže jednat. Tedy hovoříme neustále o násilí páchaném na ženách samozřejmě. Získáváme tak informace o tom, do jaké míry se násilí legitimizuje a jaké jsou reálné možnosti eh, toho, že ženy proti násilí sami bojují, že se proti němu vzepřou. jak říkám, náš projekt probíhal v rámci DAFNE. Sebrali jsme celou řadu údajů a zhodnotili jsme jednotlivá stanoviska, jednotlivé pozice romských žen. Je důležité, abych poznamenala, že vlastně nemáme žádný pevně stanovený ani vyčerpávající seznam, ale pokusili jsme se zaměřit se na klíčový přístup eh, romských komunit vůči násilí páchanému na ženách. A ráda bych také řekla, že e, tato prezentace se týká v podstatě e, jenom té analýzy, protože všechny tyto přístupy jsou navzájem propojeny, tyto reakce se taky pojí a e, nejsou to reakce, které vidíme jenom v romských komunitách, vidíme to i v jiných druhých společenství v hegemonní společnosti. Takže jsou to ty různé přístupy k násilí na ženách. Může, můžeme tam vidět legitimizaci, tedy že se násilí normalizuje, omlouvá se, že je neviditelné, že se o něm nemluví, o tomto násilí a tím pádem neexistuje, aspoň konceptuálně. E, pak se často obvinují z toho násilí samotné ženy, a nebo se to násilí zkrátka neakceptuje, zcela se neguje, řekne se, že neexistuje. Takže e, v tomto kontextu e, normalizace násilí vlastně vůbec není pro romské ženy jednoduché vůbec identifikovat takovéto situace a nějak se s nimi vypořádat. Pro romské ženy je identifikace a vlastně vyjádření toho, že jsou obětmi uh, mužského šovinistického násilí velmi zdlouhavý proces eh, a vyžaduje mnoho času. Musíme chápat eh, historický kontext romského společenství. Romská společenství byla vždy persekvována po velice dlouhou dobu a svým způsobem se tím pádem, tak říkajíc, aglutinovali združili se, spojili se do jednoho celku, aby aby přežili ve většinové společnosti. Takže tyto mechanismy jsou do určité míry mechanismy rezistence, které zajišťovaly, pomáhaly zajišťovat kulturní identitu Romů, ale samozřejmě také hrají roli v identitě genderové a ovlivňují různou měrou Romy a Romky. A jak vidíme, tak na romské ženy, zejména na jejich nezávislost, mají dopad opravdu veliký. Velmi často se objevuje také velký tlak ze strany rodiny, aby se zachoval status quo, aby se zachoval, eh, pat, zachovala patriarchální struktura romského společenství. Je vyvíjen velký tlak v tom smyslu, že se ta situace, kdy dochází k násilí, vyřeší nějakým kolektivním mechanismem, kolektivní identitou, versus tedy ta identita jednotlivce. Není to tedy problém jednotlivce, je to problém společenství, což je ovšem problémem samo osobně, o sobě a má to velký vliv vůbec na vnímání násilí, znalosti o násilí a na přístup k právům, sociálním dávkám a pobídkám, které eh, v dané společnosti, kde společenství Romů žije, existují. Samozřejmě romská komunita se vnímá jako rasa, což znamená, že vidíme mnoho diskriminace, rasistických přístupů, a názorů a vlastně romská společnost vůbec v rámci přístupu k sociálním službám a službám dostupným ke společno- ve společnosti se s tímto přístupem velmi často setkává a velmi často proto e, ty služby vůbec nechce využívat. Stydí se za sebe nebo se nenahlašují podobné zločiny na policii, protože eh, panuje pocit, že se vlastně sami budou stigmatizovat tím, že půjdou za policií. A nakonec ty samotné služby, které velmi často mají ženám pomáhat, vypořádat se s genderovým násilím, nejsou vůbec připraveny nebo nejsou připraveny dostatečně, aby i Romkám pomáhali chápat jejich potřeby, aby jim ty potřeby mohly pomoci naplnit. Takže eh, to je něco, co vidíme i z perspektivy romských žen jako takových, ale vidíme to i z perspektivy Eh, poskytovatelů těchto služeb. I oni nám říkají, že často nemají dostatečnou výbavu a často nedostatečně chápou danou situaci. A nakonec mi dovolte načrtnout, co je potřeba dělat dále do budoucna. Jsou to závěry, které jsou, myslím, poměrně jasné, jsou založeny na práci v terénu. Podle našeho názoru jsou to klíčové věci, které musíme provést, abychom překonali tento fenomén násilí páchaného na ženách a abychom se dokázali vypořádat se situaci sociálního vylučování žen. Jednak je potřeba vybudovat prostředí důvěry, kde Romky, které se stanou obětmi násilí na ženách, budou řádně uznány, a přijaty jako Romky na základě této identity. To je první krok k tomu, aby e, sami tyto ženy dokázaly vyjádřit e, své zkušenosti s genderovým násilím. Bez toho to bude velmi obtížné, bez toho Romky často ani o svých zkušenostech nebudou ochotny promlouvat. Takže musíme vypracovávat konkrétní programy, musíme zvyšovat povědomí a zajišťovat dostatečné školení tak, aby se nám podařilo eh, jak si eliminovat tu strategii legitimizace a strategie normalizace genderového násilí a strategie, které zajišťují neviditelnost tomuto druhu násilí. Dále je potřeba zajistit konkrétní opatření, která budou cílit na Romky, a které, která jim umožní sa, jim samotným učinit dostatečné kroky k tomu, aby zajistili svou identitu, aby sami identifikovali své dovednosti jakožto silné stránky, které jim pomohou překonat e, násilné situace. To je velmi, velmi důležité. Samotné Romky si musí uvědomit, kým jsou a jaké jsou jejich silné stránky. Další velmi důležitý prvek je, že musíme spolupracovat i s Romy, tedy s muži, a i u nich zvyšovat povědomí o tomto fenoménu, musíme vytvořit určité fórum, kde i Romové budou moci hovořit o své mužské identitě v rámci romského společenství. To je velká výzva a bude to určitě velmi složité, ale je to naprosto zásadní, pakliže s tímto chceme uspět. A nakonec eh, je potřeba rozvíjet mezikulturní dovednosti poskytovatelů sociálních služeb všichni tito poskytovatelé, zejména ti, kteří cílí na romské komunity, musí chápat situaci Romek a musí jim přizpůsobit své služby. Například dostupnost eh, lékařských služeb, tak aby se tyto ženy necítily marginalizovány, aby se necítily neviditelnými. Momentálně je to tak, že jenom velice málo romských žen, alespoň v našem kontextu, vůbec mají přístup a přistupují k těmto službám a e, velmi málo z nich je přesvědčeno, velmi málo z nich si myslí, že třeba veřejné útulky jsou od k dispozici i jim a nechodí tam. Děkuji vám. Děkujeme mnohokrát za tyto informace. Když jsme před několika lety dělali poprvé tuto zprávu, tak bylo zajímavé zjistit, tehdy jsem spolupracovala s velice zajímavým kolegou, eh, poslancem eh, liberální strany a zajímavé je, že hlasovala proti těmto patriarchálním hodnotám a bral to k určitou zradu. A já se pamatuju, že jsme měli velký boj. Otázka rovnosti pohlaví je velice podkopávána. Také, když jsme nedávno hovořili o tom, proč ta dekáda vlastně bylo tak velké selhání, tak jsme dospěli k závěru, že tady je také malé propojení mezi politikami a praxí. Během těch deseti let jsme neměli lidi, kteří by přišli z jednotlivých komunit a jmenovali nebo hovořili by jménem těchto komunit. Je patrné, že tady máme celou řadu řečníků, kteří přicházejí přímo z praxe, nebo jsou to samo členové těchto komunit, oproti předešlým letům. Měli jsme tehdy velké plány, měli jsme eh, přístup se zhora dolů a často jsme neviděli skutečnou situaci. To vidíme až teď, takže je důležité, aby komise i parlament dostávali informace, objektivní informace, přímo od romských asociací, protože během posledních několika let celá řada občanských společností žila z toho, že psala tyto zprávy, aniž by sami navštívili právě takováto stanoviště. Já si myslím, že celá řada těch selhání a neúspěchů můžeme připsat právě tomu. Jsem ráda, že tady máme odborníky, kteří skutečně dělají projekty, nejen, že žádají o projekty, o velké peníze, to je velký rozdíl a to je nesmírně osvěžující. Děkuji. Dalším nebo další částí našeho slyšení je část pro ty, kteří v Evropském parlamentu chtějí pracovat na této problematice, ne, že chceme přispět jako stinoví zpravodajové k těmto informacím, ale Máme tady celou řadu spolupracovníků, kteří eh, pracují na těchto otázkách. Dnes odpoledne jsme měli setkání stínových zpravodajů, pan Weber, Cornelia, paní Gönce, ta byla také stínovou zpravodajkou, takže nejdříve bych dala slovo mým kolegům. Pokud, eh, Cornelia, chcete, můžete pohovořit jako první, jak chcete. Možná nejdříve Raul. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych eh, poděkovat nejen za organizaci tohoto slyšení, ale také, že se zabýváme těmito otázkami. Ano, hovoříme o těchto věcech celá léta. A ten problém možná není málo myšlenek, málo návrhů, málo nápadů, ale je to malá politická vůle pro implementaci těchto nápadů. To je pravda. Odpovědnost členských států. Na tom jsme se shodli, ale jsou zde další aspekty, na které musíme poukázat, jednak politické povahy, ty ostatní aspekty jsou spíše technické povahy. Takže myslím, že všechny jsou stejně tak důležité. Co se týče vnímání situace, nechci to nazývat jako problém, protože někdy to problém není. Jedná se o okolnosti, které musíme řešit. Velice oceňuji eh, ty dva příspěvky kolegyně z Barcelony. Nejen, že velice dobře vím, co tam dělají, ale vím také, jakých výsledků dosáhli díky své práci. A na to musíme upozornit. Nicméně jsou tady klíčové oblasti. Bavili jsme se o tom slivě u jiných příležitostí v minulosti a pokud vím, tak to bude také hlavním tématem této diskuse. Je to otázka kombinace té centrální a decentrální části a vnímání daného problému. Není to pouze otázka přístupu ke zdravotnictví. To víme velice dobře a také jsme to viděli. Někdy je to otázka eh, nedostatečné důvěry, sebedůvěry, eh, nedůvěra ve veřejné systémy, infrastrukturu. Čili musíme řešit i jiné aspekty, které jsou s tím spojené, není to jenom tedy otázka samotného přístupu k danému systému a také ten celkový rámec. Někdy je to vnímání a ve většině případů máme opravdovou diskriminaci. Jednak z toho důvodu, že se jedná o ženy, což eh, musíme vysvětlit. Nejsou to pouze romské ženy, které trpí toto situaci, ale ženy obecně v těch komunitách, o kterých hovoříme, a potom další aspekt je, že jsou to Romky. Možná bychom měli předat třetí podmínku, je to chudoba, což je třetí úroveň diskriminace, to bychom měli asi dodat. Takže v tomto smyslu je pravda, že nemůžeme rozdělit, pokud to tak nazvat, rozdělit ta práva nebo důvody diskriminace. Musíme tedy spíše hovořit o Sice z právního hlediska je to obtížné definovat, ale je to ten vícečetná, ta vícečetná diskriminace. Někdy je to pokryto na úrovni zaměstnanosti, správního hlediska máme velice dobře pokrytou oblast právě v těchto otázkách, ale možná to není dostatečně pokryto o, v těch externích otázkách, pokud tedy se pohybujeme mimo ten právní rámec. To je klíčová otázka, kterou musíme probrat. Další věc, která mě přijde také důležitá, když řešíme konkrétně otázku úlohy organizací. Mnohokrát jsme si stěžovali, že tady je nedostatečná účast nebo zastoupení romských organizací, co se týče definování strategie a především implementace těchto strategií. Na to nesmíme zapomínat. To je tedy důležitý aspekt. Musíme pomoci těmto organizacím, aby se více zapojili, ne, aby díky tomu byli důvěryhodnější, protože někde tady obaváte z té důvěryhodnosti. Musíme mít eh, správné partnery, aby daná strategie byla náležitě implementována, takže to je také důležité. Třetí aspekt, který je pro nás také důležitý, je otázka. Já vím, že to je jenom takový pojem, ale trpíme tím je především na jihu, v jižních zemích, potřeba finančních prostředků. Velice často se dostáváme do takovéto situace. Aspoň tedy když se podívám na situaci u mě doma, tak máme dobré politiky, dobré strategie, máme dobrý pokrok, ale nemáme dostatek zdrojů, abychom to mohli implementovat. To je nesmírně nebezpečné, protože ty negativní následné aspekty eh, jsou multiplikovány. Není to proporcionální. Ty špatné důsledky jsou hrozivé a je to právě díky nebo kvůli nedostatečným finančním prostředkům a špatné implementaci. Takže finanční prostředky to není pouze základní odpovědnost Evropské unie, členských států a na to nesmíme zapomínat. A na závěr, a to bych chtěl také zdůraznit, v té obecné diskusi, kdy se bavíme konkrétně o násilí proti ženám, tak se musíme podívat na dané podmínky. Hovoříme o násilí právě proto, že jsou ženy a je to také beztresnost. Ta beztresnost, to je věc, kterou musíme řešit nejen z právního hlediska a v rámci jednotlivých politik, ale také z hlediska společnosti a také kontroly. To není maličkost, já jsem velice rád, že náš kolega ráno hovořil o měnící se maskulinitě, čili chování mužů, to je spojeno s tou beztrestností a tyto problémy musíme řešit, abychom řešili ty, to jádro problému. Nesmíme na to zapomínat, když hovoříme o těchto otázkách. To je vše a děkuji. Děkuji mnohokrát jste jedním z poslanců, který sleduje tuto problematiku devět let. Za to jsem vděčná, za to chci poděkovat a také to, že jste ze Španělska, je důležité. Velice si vážíme práce jiných kolegů, Kornelie i jiných poslanců, kteří přispěli k samotnému rámci, když byl připravován v rámci výboru před dvěma lety. Děkuji. Já jsem ráda, že mluvíme o tomto tématu. Velice mě potěšily příspěvky paní Kozmy Seriano. Myslím, že byly velmi významné pro tuto problematiku. Chci začít u paní Kozmy. Vy jste prezentovala školství jako uh, něco naprosto zásadního. To uh, si myslím také, to je klíč, kde musíme, na to musíme pracovat ve všech zemích. A mě také potěšilo, že existuje pohyb, že se něco děje. A možná jsou i země, kde tomu tak není. Například Ehm, problematika toho, že Romové musí chodit do zvláštních škol. Mm, stále tomu tak je v mé sousední zemi v Česku. A od začátku ehm, mají vlastně špatné vzdělání. Můžete říct si něco k tomu, jak to vypadá u vás? Jaké zkušenosti máte s těmito tendencemi? Také jste řekla něco o tom, že někde je dobré vzdělání, ale pak ty e, ženy, co mají to dobré vzdělání, nenajdou práci na pracovním trhu. Tady hraje rasismus velkou roli, to my stále kritizujeme. Ta romská strategie je um, zásadním bodem musí být boj proti rasismu v členských zemích. Musím se zeptat, kde vidíte um, věci, kde můžeme skutečně něco udělat. Um, u Romů, u, u romských žen, tam je to dokonce ten, ta problematika, ten problém vlastně dvojí. Já bych eh, od vás chtěla slyšet, jak vypadá eh, čerpání evropských fondů. Vím, že v některých zemích je to velmi špatné, abych to řekla. E, mírně, že nakonec žádné prostředky se vlastně nedostanou k Romům a jaké zkušenosti s tím máte vy. Paní Seráno, chci říct, že všechno je správně. Pravda, když popisujete zvláštní situaci romských žem, ano, je tomu tak. Já jsem také cestovala, viděla jsem podobné věci, ale na druhou stranu e, jedna věc je stejná, že Eh, pro romské eh, ženy je snazší vidět, že jsme sestry a že naše eh, generace před mm, vlastně, nebo předcházející generace měla stejné problémy, podobné poměry známe z vlastní historie, takže je nutné jak si tuto, toto pospolitost jak si uh, zdůraznit, abychom těm, že nám tu cestu zkrátili. To pro mě bylo tedy mm, důležité toto slyšet. Uh, jak eh, jiných, to, že jsou dnes jsou to různé v jednotlivých zemích, to není nic nového. Co můžeme dělat společně a kde je to skutečně něco jiného, tam to je věc, o které ještě musíme blíže diskutovat. Děkuji. Já se nic neslyším. Bez mikrofonu. Sorry, I, I didn't know that you did. Mlouvám se. Vy jste také tedy dlouho se zabývala tímto tématem. Vaše kritické připomínky vždy pomohly eh, pokroku vpřed a musím eh, vždy eh, říci, že um, je tady jaksi romská zodpovědnost. Nezapomeňte, že romská strategie byla iniciována Romy. A proč? Um, protože se domníváme, že násilí, bída, nedostatečné vzdělání je důsledkem staletí života mimo společnost. Um, když se podíváte například do maďarské historie, slovenské historie, západoevropské tak uvidíte, že Romové tam žijí 800 let. Uh, um, um, byli tam v roce 689 v Rumunsku, Transylvánii a podívali se na budování demokracie i na budování eh, průmyslu v hm, továrnách v 70. 80. let. Za komunismu ve východní Evropě jste museli pracovat, protože jinak jste šli do vězení. Takže to je zajímavé vidět, že teď Eh, jak si, tam, jak si média nejsou schopna toto prezentovat. 800 let jednoty a přesto ano, my pociťujeme naši vlastní odpovědnost a já děkuji za váš komentář, protože pokaždé, když promluvíte, tak eh, vlastně eh, toto, na toto přivedete pozornost, což je dobře. Já věřím, že je nutné o tom diskutovat a to téma je vždy mm, mm, známo, že bylo předmětem kompromisu, velkého, širokého kompromisu mezi šesti, sedmi frakcemi. Já jsem také zpravodajkou eh, v této věci a mm, toto jsem, tady jsem promluvila nikoli jako předsedkyně, ale jako zpravodajka. No to je velice krátká otázka, kterou jsem chtěl položit ale možná se obtížně mm, pre, eh, formuluje. My jsme slyšeli paní Rubio mm, nejenom o domácím násilí, ale také o eh, cudnosti, alespoň u žen, byla vysoce ceněna těmi muži. Tak tomu jsem doufám, že jsem správně rozuměl, že muži si mysleli, že ženy musí dodržovat pravidla cudnosti, které oni nevždy dodržovali sami. Pro mě je obtížné si toto srovnat v hlavě. Neříkám, že o tom pochybuji, ale eh, jak se srovnat s tím, že eh, romské ženy jsou jaksi předmětem obchodování se ženami. Pokud je to pravda, že romští mužové jsou skutečně většinou eh, nebo velký počet nad, mezi nimi se podílí na tom přek kupnictví nebo obchodování se ženami a po, mm, co je to za muže tedy? Jsou nějakou podskupinou romské komunity z nižšího statusu? Nebo doufám, že obávám se, že jsem tu otázku nepoložil mm, příliš koherentně. Ale já jsem v konto kontextu se ptal, když bychom ptali o Rumunech, tak bych se ptal na Rumuny, ale my jsme mluvili o Rumech. Dobře. Děkuji za vaši otázku. Já vím, že Blanka také pracuje jako právnička v těchto věcech, takže bude schopna zodpovědět. Já nemusím. A než Chcete, chcete eh, teď odpověď nebo už potřebujete odejít? Ne, dobře, takže dám slovo eh, obou dámám, aby mohly odpovědět. Dostali jsme tedy spoustu otázek i užitečných, já budu stručná nemůžu, nemohla jsem tady dokončit svoji prezentaci, protože jsem toho měla moc. Chtěla jsem zmínit násilí, jeden konkrétní aspekt, to, že jsou ženy nuceny do prostituce, tady mluvíme o stovkách tisíc žen v Maďarsku i mimo Maďarsko. V Maďarsku eh, můžeme říct, že vlastně i současně brečíme i se smějeme, e, ale v Maďarsku je to tedy tak, že jenom brečíme, že ženy jsou předmětem násilí, e, špatného zakázení. Slyšíme takové příběhy hrozné každý den. Na druhé straně romské ženy v řádném zaměstnání se neuživí. Nedokáží se vymanit z bídy, když mají dvě nebo tři zaměstnání najednou. Mm, romské ženy si eh, málo kdy jsou schopny třeba koupit byt nebo se posunout dál ve společnosti. Západní eh, skončí v západní v Evropě v prostituci. To jsou tedy vlastně jediné úspěšné ne, příběhy eh, souvisí s prostitucí a to nás netěší. To souvisí s násilím. Co se týče použití evropských fondů, tak tam máme velice negativní zkušenosti. Malé vesnice nedostávají žádné finance, to je dobře známo. A já chci zdůraznit, že města jako Budapešť, tam se dostávají miliardy, ale tyto fondy se používají často na úkor Romů. Ve městech, kde jsou peníze, pokud tam je infrastruktura, školy, zaměstnání, tak z těch měst jsou Romové vytlačováni, protože e, rekonstrukce měst znamená, že Romové jsou vyháněni různými prostředky, vytlačováni z center měst například. Já žiji v centru Budapešti, 19 let jsem byla členkou eh, rady zastupitelstva. Dostali jsme spoustu prostředků na rekonstrukci centra města, ale nikdy se nám mi nepodařilo identifikovat ani jedno pracovní místo pro, Romy, pro Roma v těchto projektech a eh, tak zachránit jeho, jeho rodinu. Takže tam jsou velké projekty, ale nejsou ve prospěch Romů. Já chci zmínit Mm, pokusila jsem se zmínit evropské fondy. malým a střední podniku. Možná mluvím moc a nejsem schopna koherentně formulovat, ale my jsme malá nevládní organizace romská, ale nemáme přístup k financím. Velké um, eh, vládní organizace mají přístup k těm fondům. Neříkám, že ty nevládní, velké nevládní organizace neslouží romským zámům, ale ne, my ne, nemáme přístup do jejich e, center, do jejich organizace, nespolupracují s námi a velice málo romských intelektuálů, kromě malých skupin, se e, nemůže účastnit těchto velkých nevládních organizací. Měli bychom se dostat do situace, kdy evropské fondy jsou přidělovány podle podmínek nejenom nevládním organizacím, které pracují pro Romy, ale také ty, které pracují s Romy. Společně s Romy. Školství, vzdělání, to je velice složitá otázka. Nemůžu zacházet do detailů. Já jsem mm, byla učitelkou na střední škole a mohu říci, že pokud je dítě ve třídě, není integrováno, může být diskriminováno, mm, vylučováno z komunity školní, takže to, že někdo je přihlášen do nějaké třídy, neznamená, že není vlastně eh, vytlačován. Často školy nevěnují pozornost romským dětem a to, je, to není integrace. Také z eh, mm, velkých bohatých měst jsou Romové vytlačováni do malých chudých vesnic. Není integrované vzdělání, protože většina škol těchto vesnicích mají mají většinu romských dětí. Integrované školství by mělo být cílem. Jinak se od začátku vzdáváme svých cílů. Řešením by mělo být tripartitní dohoda mezi školou, rodiči a podpornými organizacemi romskými nebo neromskými, nevládními nebo sociálními institucemi. A každé dítě by mělo Eh, by se měl ověřovat jeho pokrok ve škole, abychom pomohli tomu dítěti na cestě tím systémem školství. Nejde o to, zda je to romská třída nebo smíšená. A pokrok ve škole by měl být monitorován. Možná jsem řekla příliš Měl jsem to hodně, také ehm, sociální distribuční systém se měl změnit. V Maďarsku jsou elitní školy financované stát, ze státního rozpočtu. Je tady takové jaksi mm, vybírání ze škol eh, rodiče mohou své děti přihlásit do školy mimo svůj obvod, kde platí daně a romské dítě, které žije v tom obvodu, se třeba nedostane vůbec do místní školy, protože to je dobrá škola, renomovaná škola. A přitom se tam hlásí děti mimo ten obvod. A to romské dítě musí chodit jinda, jinam. Pokud ten školský systém funguje takto, že i děti financované místními mm, orgány berou děti zvenku, tak se situace nevyřeší. Takže eh, distribuční systém veřejného sektoru, včetně školství, by se měl změnit. Velké projekty jsou v pořádku, to nechci kritizovat. Ale domnívám se, že bychom měli mít mm, jasné změny v systému školství Eh, střední vzdělání by mělo být povinné, všichni by eh, měli uzavřít nějakou dohodu, na to potřebujeme zdroje. Děkuji vám. Eh, samozřejmě je potřeba podívat se na podmínky přidělení evropských zdrojů. Když jsme studovali národní strategie, tak jsme nenalezli takovéto podmínky ehm, tom smyslu, že členské státy by měly dodržovat pravidla genderové rovnosti nebo rovného zacházení, aby měli přístup k finančním zdrojům. Doufám, že v Maďarsku se nám aspoň v tomto smyslu podaří uspět. Od 1. v července v Maďarsku není jediné město, které by mohlo dostat evropské peníze, pokud nemají eh, strategii pro rovnost možností, která by už fungovala. Teď tam je příspěvek bez mikrofonu, který tlumočníci neslyší. Ano, já se pohybuji v terénu a pracuji jako odbornice pro rovnost možností. Fakt je, že sami městské části nebo sama města si musí vytvářet tyto plány a sami rozhodují o tom, jaký vliv eh, tyto plány mají na menšiny, ať už jde o ženy, nebo Romy, nebo osoby s postižením. Takže i když eh, něco takového jako strategie pro rovnost možností existuje, je zde pořád otázka, do jaké míry k ní lidé mají přístup. Já už jsem zmiňovala plány co do například rehabilitace měst a tak dále. To jsou plány, které píšou sami městské úřady a my do nich vlastně vůbec nemůžeme mluvit. A s tímto principem nesouhlasíme. Chceme, aby Romové byli do těchto programů integrováni, ale e, to nestačí. Potřebujeme ještě další striktní pravidla od vás z evropské úrovni a musíme zjistit, co Evropská unie očekává, aby se mohly využívat peníze, které mají na Romy jít. Momentálně navrhujeme něco, čemu říkáme eh, hlavní plán pro inkluzi Romů, což je něco podle našeho názoru velmi důležitého, protože velmi často vidíme, že se plány Evropské unie implementují na úkor romské populace. Teď dám slovo ještě paní Seráno, která také chce něco zmínit. Děkuji. No, dovolte mi vyjádřit se k několika málo bodům a pokusím se o stručnost. Začala bych tím, že Musíme začít dělat něco konkrétního proti rasismu. Zejména v tomto prostředí. Eh, máme velice zajímavé zkušenosti z roku 1997, kdy proběhl projekt Anádo, což byl projekt eh, s mladými ženami vlastně mezi prvními svého druhu. Ten měl podtitul Romové Eh, si otevírají cestu. Zamýšleli jsme se nad problematikou rasismu a diskriminace. Byl to, byla to otázka přístupu mladých žen na trh, kdy se sami mladé Romky rozhodly, že se chtějí účastnit různých školení a chtějí se dostat na trh práce. A souhlasili s tím, že budou dělat to, co se po nich chce a že se budou snažit. Eh, takže jsme měli školicí program, který začínal už ve školách Mm, na některých z nejlepších škol v Barceloně a vůbec ve Španělsku. A byl to způsob, jak dokázat firmám, byl to vlastně jakýsi diplom pro firmy v tom smyslu, že ty pracovnice byly e, certifikovaně jedne, jedny z nejlépe proškolených pracovních, pracovnic ve Španělsku a dalo jim to velmi pozitivní image a skutečně jim to pomohlo najít eh, práci. Zlepšilo to image Romek a takovýmto způsobem bychom si představili boj proti diskriminaci i do budoucna. Eh, další bod, který byl eh, tady připomenut, je to pnutí mezi tím, co máme společné a tím, co nás rozděluje. Faktem je, že společných prvků máme mnoho, ale také je pravda, že je potřeba zdůraznit i ty odlišnosti, protože Romky by skutečně měli si e, prošlapat vlastní cestu. Ono se jim vnucuje patriarchální společnost a kultura a vůbec a tím pádem to musí být samotné Romky, které se musí rozhodnout, jak tu situaci budou chtít zlepšit jakožto ženy a jakožto Romky. E, to je velmi specifické téma, ale to je přesně ta oblast, kde vidíme největší diverzitu. To je oblast, kde vidíme násilí a rasismus. Vidíme, že se hlavně uznává to, co nás rozděluje, ale jakmile tyto faktory izolujeme, tak se ženy budou moci rozhodovat sami za sebe. No a nakonec tady ještě byla otázka k tomu, Eh, jak to je s tím obchodováním se ženami a s cudností. V Katalánsku, eh, alespoň tady v Katalánsku, vlastně není pravdou, že by ženy byly nejčastější skupinou zastoupeny, eh, zastoupenou v obchodu s lidmi i v prostituci. Ty, ty dvě skupiny jsou velmi odlišné většina žen, které jsou obětí obchodování s lidmi v naší komunitě, v naší společnosti, jsou většinou z Afriky, subsaharské Afriky, Jižní Ameriky nebo z jiných evropských států, ale alespoň, jak říkám, toto tedy platí v Katalánsku, že eh, ani v oblasti prostituce nejsou Romky prevalentním etnikem. Eh, hovoříme o společenství v našem případě, které existuje ve Španělsku už nějakých 800 let. Je to velmi solidní společnost, která samozřejmě rasismem trpí jako každá jiná, ale má ve Španělsku dlouhou tradici. Pokud jde o tu otázku cudnosti, eh, já jsem vás asi neúplně pochopila, ale je zvláštní, a to platí pro celou západní společnost, že muži v západní společnosti si vždy váží e, cudných žen, chtějí e, v podstatě ovládat ženy, ovládat jejich sexualitu, ale přesto to neznamená, že by nebyla existovala prostituce a úplně stejné to je v romských společenstvích. To je zkrátka fenomen v západní společnosti. Je to ta situace tak, jak existuje. My si nic nenamlouváme, E, není to jenom kvůli patriarchální společnosti, není to nic specifického pro romské společenství. Když se podíváte na západní společenství obecně, tak všude vlastně muži mají snahu nějakým způsobem ženy ovládat. Není to rozhodně nic specifického pro romskou společnost. Eh, je zde samozřejmě celá řada aspektů, které ty situaci komplikují, ale není to aspekt jediný. Ano, děkuji. Takže děkujeme vám upřímně. Já si myslím, že většina předsudků pochází z neznalosti, takže je velmi dobře, že jste nám poskytli dodatečné informace a je velice důležité eh, podívat se na ta témata konkrétně. No a teď zaběhneme do podrobností. Je tady nový výzkum FRA, což je snad asi jediný průzkum, který eh, zadává Evropská instituce, zadala za posledních deset let a je to snad jediný výzkum, který má tu cenu, kterou jsme za něj zaplatili, takže vám za něj děkujeme. Říkám to eh, našemu odboru pro politiku. Některé zprávy už tady byly vygenerovány, ale myslím si, že nebyly příliš moc dobré. Nebyly z nich žádné nové poznatky a všechno se tam v podstatě do nekonečna opakovalo i v parlamentu, i v těch ostatních dvou zprávách o e, Romech. I tam docházelo k duplicitě práce agentur, které generovaly stejný výzkum a stokrát ho pak publikovaly, ale tentokrát je to skutečně kvalitní nový výzkum na kontroverzní téma, a e, často e, nám poskytuje kontroverzní závěry. Takže já teď velmi ráda předávám slovo Jonasovi Dimitrikopulusovi, Eh, zdá se, že všichni, kdo mají složitá jména, mají s Romy velmi dobrý vztah, podobně jako u Liny. Takže vám děkujeme za celou tuto iniciativu rovnosti občanů. Eh, děkujeme vám, že vyvíjíte takto velkou aktivitu a eh, předávám vám slovo k této zprávě a doufáme, že díky této zprávě se nám konečně e, podaří uhodit hřebíček na hlavičku, aby si členské státy uvědomili, co konečně mají dělat. Děkuji mnohokrát. Snažili jsme se odvést dva úkoly, snažili jsme se poskytnout důkazy, které jsou nezbytné pro vaše rozhodování. Takže na úvod bych chtěla zdůraznit, co dělá naše Agentura pro základní práva. Otázka Romů je pro nás nesmírně důležitá, nejen tedy z důvodu, že nám to hrála rada, parlament nebo komise, že jsme byli požádáni, abychom poskytli informace, ale je to, tak jak zúrazně doporučení komise, integrace Romů je velkou výzvou Evropské unie. Nicméně není to otázka pouze menšiny v tom tradičním slova smyslu to znamená práva, tak jak jsou uvedena buď v ústavě nebo ve smlouvě a zase jsou dodržována. Inkluze Romů je velkou zkouškou pro Evropskou unii, zda je schopná řešit velkou výzvu inkluze jako celku. Hlavní úkol je, že chceme získat nebo vymanit 20 milion lidí z chudoby do roku 2020. A pochopitelně sociální inkluze Romů, což je největší menšinová etnická skupina. Dosáhneme toho pouze pokud naplníme tři cíle, že budeme mít inteligentní, trvalo a inkluzivní růst. A v tom musíme brát také otázku pohlaví, protože Romové se nechovají stejně, pokud bereme v potaz muže a ženy. To je nesmírně důležité, pokud chceme rozvíjet takové politiky, které budou opravdu účinné. Nyní, velká výzva romské kluze obecně je a byla od začátku roku 2000, když mezinárodní organizace začaly řešit tuto otázku, a to podrobněji, a začali se odklánět od retoriky a začali zjišťovat, co se může prakticky zajistit v terénu. Ty výzvy romské exkluze a vytlačení na okraj má celou řadu dimenzí. Máme tady celou škálu problémů a spojí se dvě oblasti. Jednak snížení chudoby a oblast lidských práv. Takže v naší práci jsme se zaměřili jednak na sociálně-ekonomické podmínky, abychom zlepšili tyto sociálně-ekonomické podmínky a zároveň se díváme na otázky lidských práv, jako je diskriminace, rasismus, povědomí o právech, účast, dále aktivní občanství, společnost a tak dále. Nyní několik slov o informacích, o datech. Data, která si představit, vycházejí z průzkumu Romech, což bylo odvedeno v roce 2011. Máme pracovní skupina za naši agenturu, je to eh, pracovní skupina Evropské komise, podala zprávu již v prosinci 2010, kdy nebyl dostatek eh, dobrých srovnatelných dat. A to jsme měli na paměti, připravili jsme studii. Zapojili jsme tedy členské státy jak na západě, tak na východě. Od roku 2004 jsme vycházeli eh, z nejrůznějších průzkumů o EDP, také ze strany jiných organizací. Ale do té doby nebyl žádný průzkum, který by eh, se zaměřil jak na východní, tak na západoevropské státy a zaměřil se na vzájemné rozdíly asi 11 tisíc Romů a 5,5 tisíce lidí neromského původu bylo začleněno do této studie. Rozhodli jsme se, že budeme mít dvě skupiny, abychom zjistili, zda eh, lidé neromského původu, kteří žijí v blízkosti, eh, jsou odlišní ze sociálního, ekonomického hlediska a do jaké míry tito lidé eh, jsou vystaveni diskriminaci nebo mohou uplatňovat svá práva. Zaměřili jsme se na oblast eh, zaměstnání, vzdělání, zdraví a bydlení, ale rozšířili jsme to a podívali jsme se na širší otázky eh, situaci jednak v domácnostech, jak to vypadalo v okolí, v sousedství, dále diskriminace, povědomí o právech, aktivní občanství. Co se týče výsledků, Obrátili jsme se také na naši síť eh, těch ústředních kontaktních bodů, takže jsme využili i sekundárního materiálu eh, z 28 členských států. U Malty jsme neměli tedy žádné informace, ale vycházeli jsme také ze stávajících eh, zpráv a výzkumů. A jak již zaznělo, v případě nizozemí, kdy jsme hovořili o kočovnicích, potom jsme řešili také Eh, situaci v Belgii, v Nizozemí, že tam není dostatek eh, tábořišť. A například tyto věci byly zaznamenány v minulosti, byly o tom podány zprávy a také se to objevilo v našich eh, cílech. Co je důležité v tomto kontextu, že se nejedná o průzkum, kdy se obrátíte na lidi, kteří jsou vybráni nevládní organizací. Není to náhodný výzkum, ale snažíme se udělat náhodný průzkum celé země. Já vám ukážu několik zemí. Tady je Česká republika. Pokud eh, vidíte, asi je to obtížné, ale vidíte takové zelené tečky a to jsou místa, obce, kde proběhl průzkum, potom ty černé tečky, to jsou jiné obce, kde žijí Romové, ale nevybrali jsme náhodně tyto obce. To, co jsme vybrali náhodně, jsou ty zelené tečky. Potom v rámci každé obce jsme udělali náhodný výběr jednotlivých domácností, kde jsme provedli rozhovory a ty respondenti v rámci domácností byli takto v rozhovoru 45 minut a 4 hodinu. Byla délka těch diskusí. Tady vidíte výběr obcí ve Francii. Ve Francii jsme se zaměřili na kočovníky a také jsme využili jiné metodologie, takže to není uvedeno v těchto výsledcích. Také jsme se zaměřili na rumunské kočovníky z romsko, romského původu. Tady vidíte také na té mapě eh, ta stanoviště a tábořiště, kde jsme oslovili tyto občany. Dále Španělsko. Pokusili jsme se opět pokrýt celou zemi, což se nám podařilo, takže to není ten obvyklý výsledek eh, jenom z jihu, ale také jsme se zaměřili na jiné oblasti Španělska. Teď se dostáváme k výsledkům. Když, a dovolte mi, abych zahájil se vzděláváním, podíváme se na rozdělení pohlaví a otázku, gramotnosti, kdy lidé neumí číst a psát. Je to kritické především v osmi zemích z těch jedenácti, na které jsme se zaměřili. Především v kontextu Evropa 2020 je to velký problém, protože to znamená, že tito lidé mají velice omezené možnosti, co se týče jejich zaměstnání. A také to může přispívat k tomu, že dochází k vykořišťování na trhu práce právě těchto lidí. Vykořišťování ze strany nejrůznějších kriminálních organizací, že jsou nuceni žebrat, jsou nuceni k sexuální práce a tak dále. Takže nedostatek vzdělání je faktorem, který zcela jistě může vést k extrémní chudobě. Když jsme se podívali na rozdíly mezi muži a ženami s ohledem na jejich schopnosti číst a psát, tak jsme zjistili významné rozdíly v konkrétních zemích, ne ovšem ve všech členských státech. Celkově, když se podíváte na všechny členské státy, tak tady máte rozdíly okolo 10 Takže romské ženy mají nejnižší míru gramotnosti, eh, nebo mnohem nižší než muže. Ale když se podíváte například Řecka, Portugalska a Rumunská, tak ty rozdíly jsou mnohem výraznější. Dobrá zpráva je, že když to rozdělíte dál a to by bylo nesmírně složité, takže si to můžete přečíst v analýze, kterou jsem také připravil, ale teď o tom nebudu hovořit. Když se podíváte na ty různé věkové skupiny, tak je patrné, že mladší ročníky e, jsou v mnohem lepší situaci. To je část, e, co můžeme označit jako dobrou zprávu. Mladí Romové, a hlavně Romky, jsou na tom líp. A já jsem se rozhodl, že se zaměřím na Romky ve věku 16 až 24 let a v případě této skupiny jsme zjistili, že v průměru dosáhli stejné úrovně gramotnosti jako Romové, jako muži. Nejvyšší nárůst v těch věkových skupinách je v Portugalsku a ve Španělsku. Nicméně v jedné zemi, v Řecku, je situace stále kritická. Pouze 65 mužů a žen ve věku 16 až 24 let umí číst a psát. Takže je tam ještě velká většina eh, nebo menšina, která není schopná číst a psát. Teď se dostávám k těm, kteří chodili do školy. A opět asi těžko uvidíte ta konkrétní procenta, ale ti, kteří chodili do školy, Výsledky potvrzují vysoký eh, počet eh, lidí, kteří nedokončili školu. To je ta tmavě modrá. Ta tmavě modrá to jsou ti, kteří skončili školu předtím, nedosáhli 16 let. A teď hovoříme o mladé generaci, o mladých Romech, mladých Romkách ve věku 16 až 24 let. Je to generace, která se není dostává na pracovní trh. V celé řadě zemí to žluté je kritický stav těch, kteří nikdy nechodili do školy. Je zajímavé zaznamenat rozdíl mezi zeměmi ve východoevropských státech, jako Česká republika, Slovensko, Maďarsko, ale také Španělsko. Ten počet těch, kteří nikdy nechodili do školy, je téměř nulový. To znamená, že chodili do školy, ale když se podíváte na země jako je Řecko, Rumunsko, Francie nebo Portugalsko, tak vidíme mnohem větší počet lidí, kteří vlastně unikli školní docházce, nechodili do školy. A je důležité podívat se i na ta modrá čísla, protože to jsou ti, kteří odešli dřív ze školy a možná nejsou náležitě vybaveni k tomu, aby mohli najít eh, pořádnou práci. Potom vidíme velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, ale v průměru mladé Romky i Romové, eh, vlastně ty Romky odcházejí ze školy eh, častěji dřív, než dosáhnou 16 eh, let. Pochopitelně vzdělávání je úzce spojeno se zaměstnatelností, zaměstnáním. Když se díváme na zaměstnanost eh, Romek, tak eh, jsou tady určité vzorce, které v těch komunitách odrážejí úroveň dosaženého vzdělání, ale také diskriminaci, ale i jiné faktory. Hlavně u žen je to zohledění nedostatečného přístupu nebo neexistence nějakého zařízení, kde by pečovali o jejich děti. Tyto rozdíly jsou odlišné od většinové společnosti. 24 Romek 16 let a starších mají placenou práci a tady je velký rozdíl eh, u romských mužů, kde to je 35 33 Romek je nezaměstnaných oproti 39% romských mužů, takže tady není zase tak velký rozdíl. A potom 24% se stará o domácnost a méně než 1% romských mužů se stará o domácnost. Co je důležité zaznamenat v daných výsledcích? To, co vidíte v středoevropských zemích, romské ženy většinou eh, jsou více zastoupeny na trhu práce oproti mužům a placené práci. Takže tím můžeme vysvětlit eh, ty náklady spojené s příležitostí. To znamená romská žena, která opustí domácnost, eh, která musí opustit děti, to udělá pouze za předpokladu, že ta práce, kterou najde, bude lepší, bude mít větší záruky, bude na plný úvazek. Takže z tohoto důvodu, když se podíváte na tento graf, tak eh, tento graf se zaměřuje na ty eh, Romky a Romy, kteří mají placené zaměstnání. To je ta tmavě modrá. Ta tmavě modrá je práce na plný úvazek a světlomodrá jsou ti, kteří pracují na částečný úvazek. Eh, žlutá je ti, co eh, prací občasně a zelená je samoživitele. Takže tady vidíte, různé problémy, různý statut eh, romské menšiny a problémy, které řeší v jednotlivých státech. Například Rumunsko, Bulharsko, Řecko, tam jsme našli velký počet mužů, ale také žen, eh, kteří pracují náhodně a velice nízké procento jak mužů, tak žen, kteří eh, jsou v zaměstnaneckém poměru, ale vidíte, že se to velice odlišuje o situace ve východoevropských zemích. Jaké znevýhodnění mají ženy? Že Romky jsou znevýhodněny především na venkově. Největší propast najdete asi v případě těch, kteří bydlí v těch tábořištích a je to velice palčivé především v Itálii. Dal, eh, další zajímavý vztah je vztah mezi eh, stavem nebo aktivitou a zda je ženatí nebo svobodní. Když se díváme na domácnosti, tak jsme se ptali na věk a tady jsme se zdá jsou v nějakém eh, svazku, ať už tedy tradičním svazku nebo zákonem svazku či jiném svazku. 2% respondentů dětí domácnostech, eh, ano, ve věku 10 až 15, když eh, byli v nějakém manželském svazku, čili je to malé procento, ale je to už určité procento. Když jsme se dívali na romské dívky ve věku 16 až 17 let, tak eh, ta čísla byla vyšší. Je důležité zaznamenat rozdíl v případě účasti na vzdělávání Romky, které buď eh, byly nějak v nějakém svazku, tradičním nebo jiném typu svazku, brali jsme skupinu stejně starých Romek, tak ty většinou nechodili do školy, neměli žádné vzdělání, čili to má pak i dopad na jejich eh, budoucí možnosti. Nyní zdraví, a o tom už jsme se zmínili opět, vidíme rozdíl nejen mezi Romkami a Romy, v tomto případě se jedná především o muže, kteří tvrdí, že jejich zdraví je horší, ale když srovnáme romské ženy s neromskými ženami, tak vidíme velký rozdíl ve vnímání jejich zdraví, těch, které tvrdí, že jejich zdraví je špatné nebo velice špatné. Dále, lékařské pojištění. Ptali jsme se, zda vědí, e, že mají zdravotní pojištění. Opět, když jsme se dívali na Romky i neromky, e, zjistili jsme velký rozdíl. Co to znamená? I když jsou e, pojištěné, tak pokud nevědí o tom, že, jsou, že mají tedy toto pojištění, tak to může mít dopad na jejich zdraví, zda tedy chodí k doktorovi a je důležité zvýšit povědomí, aby věnovali pozornost svému zdravotnímu stavu. Tady je další eh, zajímavý graf, který se zabývá bydlením. Eh, tady jsme brali v potaz tři kritéria, eh, elektřina, tekoucí voda a kanalizace. To se pojí s otázkou vzdělání, zaměstnání, také možnosti vůbec dovolit si bydlení a opět, když srovnáváme domácnosti romských a neromských rodin, tak ty rozdíly jsou nesmírně vysoké, jak jsme zaznamenali i v minulosti. Zde je to spojeno s pohlavím. Kde máte eh, domácnosti, kde máte více než čtyři děti, tak velice často eh, žije ve velice špatných podmínkách. A poslední graf se týká chudoby. Zde jsem doplnil výsledky také národních eh, výsledků z Eurostatu. Jedná se o lidi, kteří jsou vystaveni riziku chudoby. Domácnosti, které mají eh, výdaje nižší než 60 tady ty výsledky jsou nesmírně kritické. Máme tedy dlouhou cestu, abychom zajistili náležitou rovnost a tak velké rozdíly mezi jak Romy, tak no, neromy, kteří žijí v jejich okolí, ale také ve vztahu k většinové společnosti, a to vidíte právě, to je ta červená čára v tomto grafu, to je mnohem nižší procento, které je vystaveno riziku chudoby, tak nás čeká ještě dlouhá cesta, abychom vymanili 20 milionů lidí z choroby do roku 2020. To bude z mé strany pro tuto chvíli vše. Děkuji, protože přetahujeme, tak se chci zeptat, zda tlumočníci mohou zůstat ješ, ještě několik minut, aby paní Gens mohla um, říct několik slov na závěr a potom skončíme. Já mě mrzí, že máme tak málo času. Obvykle máme více informací, než eh, co dokážeme strávit. Ehm, tento eh, Tyto výsledky jsou velice zajímavé vzhledem k tomu, co se vlastně děje v terénu. Pokud bude velká angažovanost členských států, tak se to odrazí v těchto číslech. Bydlení, vzdělání, gramotnost. Um, doufejme, že se zlepší. A uh, co bylo také důležité eh, pro prioritní oblasti, tak potřebujeme, aby společnost pochopila, že romská integrace není jenom problematika Romů, ale všech. Pokud diskriminace a předsudky trvají, tak nestačí, abychom měla, měli více vzdělaných Romů. Pokud nemohou najít dobré zaměstnání, tak je to velice eh, frustrující pro ně. Proto by, bude velice zajímavé. E, doufám, že budeme schopni dát jasná doporučení a těším se na tuto zprávu. Děkuji vám. Také já se omlouvám, že musím odejít, mám jiný program. Děkuji a nyní máte slovo na pět minut. Uh, omlouvám se, ale teď už um, um, má slovo veřejnost. Děkuji. Já musím říct, že ty, ty příspěvky byly velice zajímavé, některé byly uh, překvapivé, že ty výsledky ve vzdělání byly lepší ve východní než v západní Evropě. A mě by zajímalo, hm, zda vy máte přepis těchto grafů a vysvětlení k ním, Asi ne. Ale bylo by to zajímavé se to projít trošku. Toto bylo byla zajímavá taková schrnutí, ale mě by zajímalo mm, vysvětlení a pak návrat k tomu k těm grafům. My jsme ty materiály měli i v, do větších podrobností. A e, v podstatě zatím je hloubkový průzkum, který vysvětluje, jak jsme k tomu dospěli, takže to je jiný typ výzkumu a ten zahajujeme teď. Bude to čtyřletý projekt, který začne nyní v roce 2013 a bude založen na místním eh, na, na 22 lokalitách v EU, včetně Británie. Dámy a pánové, někdo další, nějaké komentáře? Vy jste měl slovo. To já nemůžu tlumočníkům udělat, tak se nezlobte. Někdo jiný. ale e, tlumočení funguje do půl osmé, e, půl sedmé. Takže prosím. Dobře. Největší problém v nizozemí v školství je, že nejsou akceptováni jako Romové, jako Sinty nebo no, e, podobně, takže nemají s, e, pocit účasti, participace v té kultuře. Pokud poskytuje finanční pomoc, tak to prosím kontrolujte, zda to skutečně jde na Romy a Sinty. A ne, eh, prostě jenom na většinovou populaci. No, kontrolujte tedy, prosím, dobře, kam ty peníze jdou. Děkuji. Takže toto je eh, v podstatě nejlepší možný závěr. Děkuji vám za pozornost a prosím, um, zůstaňte v kontaktu um, s pravodaji a dalšími, příštích pět týdnů bude klíčových, budou pozměňovací návrhy, můžete eh, podávat pozměňovací návrhy, posílat to nám, my budeme hledat kompromisy eh, a hlasování té zprávě ve výboru bude 14. října, pak se to dostane do pléna, budete moci se na to dívat v televizi listopadu. Mezitím organizace občanské společnosti, prosím, spolupracujte s námi, máme ještě čtyři týdny.